Vážené kolegyně, kolegové, děkuji, že jste přišli. Zaujměte laskavě svá místa. E dobré ráno, milí kolegové. Máme relativně velmi mnoho věcí na programu. Já doufám, že jste se všichni usadili a ptám se, slyšíte mě všichni, máte všichni již nasazená sluchátka? Jak jsem ji říkala, ten program je velmi plný. Celý ten čtvrtek bude velmi naplněný. Programově, já doufám, že zde budete i dnes odpoledne. Bylo by třeba, abychom vyslali silný signál, abyste tady tedy mohli být ve čtvrtek odpoledne, neboť dnes odpoledne máme velmi zajímavé slyšení o tématu, které je skutečně velmi důležité, takže by bylo skutečně velmi dobré, pokud můžete, abyste tady byli i odpoledne. Poš pořad jednání. Myslím, že nikdo nic nemá proti, takže je schválený. Další bod bude schválení zápisu ze schůze 14. a 15. září a 21. září. Pokud nikdo nic nemá proti zápisu, přecházím k bodu 3. Dnes dopoledne máme tlumočení do 19 jazyků francouzština, němčina, italština, angličtina, dánština, řečtina, španělština, finština, čeština, švédština a holandština a další. Naše zasedání se bude vysílat na internetu. A očekáváme, že se bude udělat cena Lux, což je cena Evropské Kinematografie, za evropský film. Připomínám, že to je jediná cena takovéhoto druhu a o tom, komu bude udělena, rozhodují pouze poslanci. Je to to. Já vám důvěřuji, že se budete snažit motivovat kolegy, aby se účastnili výběru toho nejlepšího evropského filmu. Příští rok budeme mít desáté výročí. Budeme se tedy snažit, aby jsme vhodným způsobem oslavili toto výročí a je důležité, abychom rozšiřovali povědomí o této ceně, která je tak důležitá pro evropské filmové tvůrce. Filmy, které se vybírají, se vždy týkají zásadních témat, jako například ekonomická krize, antisemitismus, což jsou všechno ořehavá témata, která se týkají naší dnešní evropské reality. Také se ta témata týkala například bývalé války v Jugoslávii, byrokracie, současného života v Evropě, také tradic, modernity, svobody žen. Momentálně máme tři vybrané finalisty. Na tom shortlistu. A připomínám, že ten první film Nyní poprvé se do eh, ceny Lux zapojil islandský film, pak máme maďarský film, ten byl velmi šokující a osvětimi a francouzský film, který byl zrealizován v Turecku. tureckým režisérem. Veškeré tyto filmy byly také představeny v Benátkách na festivalu. A já bych chtěla poděkovat všem festivalům v Evropě, které zohledňují cenu Lux. V této souvislosti bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří byli v Benátkách. I na festival Lux se dostávají filmy eh, z Benátek a máme zde těch takzvaných eh, těch 28 takzvaných eh, vyslanců ceny Lux, to jsou mladí lidé ze všech členských zemí Evropské unie, kteří se aktivně zapojují, hovoří o filmech, pořádají semináře, a rozšiřují povědomí o ceně Lux. Ti poslední finalisté jsou Mustang, tento film, pak film z Turecka, tam jde o pět tureckých sester, to je velmi zajímavé. Pak je to Urok. To je film bulharské režisérky a Pater Valkanov, což je řecko-bulharská koprodukce a film Mediterána, což je rovněž koprodukce evropská, eh, která vznikla rovněž ještě ve spolupráci s festivalem Sundance v USA. Takže všechny filmy ve finále jsou vysoce kvalitní. 19. října začíná oficiálně výběr filmů a hlasovat můžete až do 24. listopadu. Takže od 19. října do 24. listopadu můžete hlasovat. Děkuji kolegům z komunikačního oddělení, kteří se parlamentu, kteří se tomu věnují, kteří zajišťují tu organizační stránku. Rovněž existuje možnost filmy zhlédnout zde v parlamentu. Můžete tedy filmům dát svůj hlas. A rovněž je zde možnost eh, o filmech hovořit i ve svých vlastních zemích, tak aby filmy vešly ve známost, aby i občané členských států se o nich dozvěděli. Myslím si, že tyto filmy i z symbolického hlediska hrají důležitou roli a jsou, myslím, velmi významné. Dny festivalu Luxfilm nám dávají možnost tedy prezentovat tyto filmy. Můžete se obrátit na kancelář Evropského parlamentu ve svých členských zemích nebo přímo zde v Bruselu. Slavnostní předávání na plénu proběhne ve Štrasburku 25.11. a bude se ho účastnit předseda parlamentu Martin Schulz a bude tedy i představen vítěz tohoto filmu. Pomocí webových stránek luxprice.eu e můžete hlasovat pro svůj vybraný film. Jedenáctého listopadu můžete shlédnout ve 13.30 film Mediteránea a tato akce bude probíhat v sedmi evropských městech a pak zde v Bruselu v Bozáru bude hovořit Budete, bude tady, eh, do, do bazáru se dostaví řešitel a v festivalu a do této akce se zapojí i další evropská města jako Budapešť, Bratislava, tak, aby se potrhl evropský význam tohoto te, festivalu. Je tedy možnost schlédnout veškeré filmy, a připomínám, že i televizní kanál Arte přijde s pořadem o tomto festivalu a o těchto filmech sekretariat ceny Lux. Mm, Jedná se ještě také o e, to, že se věc e, týká dalších kolegů, e, kteří tedy budou mít také k dispozici veškerý materiál. A já bych chtěla poděkovat Danovi, který všechna tato jednání sledoval velice bedlivě, eh, když se tedy jednalo o prezentaci těchto filmů na jiných festivalech. A myslím si, že bude důležité, aby v příštím roce, kdy oslavíme desáté výročí této události, eh, bychom přišli s některými konkrétními dalšími návrhy, abychom ještě více eh, tedy zdůraznili význam této eh, ceny Lux. Takže vybízím vás k návštěvám těchto filmů, určitě hlasujte a vybízejte k tomu i eh, své kolegy. Určitě je důležité, abychom se obdobných eh, událostí zúčastňovali, protože až do posud musím říct, že třeba v loňském roce moc kolegů nehlasovalo. Bylo by dobré, kdybychom letos vyslali silnější signál a kdyby hlasovalo více poslanců poslanců. Pokud nemáte žádné další dotazy, tak přejdeme k bodu 4, k hlasování. Máme důležitou zprávu. Gravnodeské eh, předkládá velice významný dokument. Eh, Chci poděkovat za tento text. Jedná se o rozvojové politiky eh, v boji proti nezaměstnanosti mladých. Já bych ráda dala slovo kolegovi. Víte, že pozměňovací návrhy Eh, měly být eh, předloženy do 22. Eh, července. Dohromady jsme měli 98 pozměňovacích návrhů. Prosím, máte slovo. Já bych tylko po prostu poděkovat za spolupráce. Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat za spolupráci. Myslím si, že ta kooperace, ta spolupráce probíhala poměrně hladce a e, doufám, že celá ta, e, celý ten proces skončí kladně e, ty pozměňovací návrhy se týkaly různých e, drobností, e, detailů, ale co se týče celkových cílů, tak jsme vlastně všichni hovořili jedním hlasem a pozměňovací návrhy se spíš e, týkaly redakčních úprav a nějakých dalších vedlejších záležitostí. Děkuji, to je z mé strany všechno. Předsedající, ano, děkuji. Myslím, že ty nejrůznější kompromisní návrhy jsou poměrně eh, dobře přijatelné a doufám, že to hlasování tedy bude postupovat eh, rychle. Eh, jenom se zkontrolujte, že máte všichni své hlasovací karty poblíž. Ještě chviličku, protože já musím tu svoji také najít. Sorry, but I'm afraid to have to... Já se obávám, že jsem si tu svoji zanechala na, eh, v plenárním sále. To jsou věci, kterým se občas, eh, které se občas přihodí. Moje hlasovací karta zůstala asi eh, na mém místě v plenárním sále. To mě velice mrzí. To prostě někdy tak se člověku přihodí. Eh, eh, Takže pokud eh, byste mi dovolili, ono to není tajné hlasování, abych hlasovala zvednutím ruky, tak můžeme začít s celým procesem. Děkuji vám za pochopení a ještě jednou se vám omlouvám. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis jedna od zpravodaje, zamítnuto, ne, schváleno, pardon, omlouvá se předsedkyně, kompromis dvě. E, Pozvědací návrh 9 pro, proti, zdržel se, omlouvám se, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 15. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkusíme to zkontrolovat elektronicky. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, schváleno 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže 37. Končím hlasování. Návrh je schválen. 38 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 40. Dnes kontrolujeme 39 ještě elektronicky ne 40, ne 39, 39 zahajuji hlasování, končím hlasování. Máte pravdu, je to zamítnuto. 39 je zamítnuta. Čtyřicet, odstavec 3a, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, schváleno. 42 pro, proti, zdržel se, schváleno. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, 55, pardon, pro, proti, zdržel se, schváleno. 56, pro, proti, zdržel se, schváleno. 57, pro, proti, zdržel se, schváleno. 58, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, zpravodaje pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, zdržel se, schváleno. 64 e, od Molnára pro, proti, zdržel se, Myslím, že to je zamítnuto, ale zkusíme to elektronicky. Zahajuji hlasování 64. 64. Končím hlasování. Zamítnuto. 70 pro, proti, držel se, schváleno. 71 pro, proti, zdržel se, schváleno. 72 pro, proti, zdržel se, schváleno. 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. 74 pro, proti, zdržel se. Sedmdesát šest pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, zpravodaje pro, proti, zdržel se, schváleno. 79 pro, proti, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dnes kontrolujeme elektronicky. Elektronické hlasování 79. Končím hlasování. Schváleno o dva hlasy. 79 je schválen. 14 pro, 12 proti. Ne, 13 proti, říká předsedkyně, a dva se zdrželi hlasování. A teď 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84 pro, proti, zdržel se, schváleno. 85 pro, proti, zdržel se, schváleno. 86 pro, proti, zdržel se, schváleno. 87 pro, proti, zdržel se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se schváleno, 92 pro, proti, zdržel se schváleno, 93 pro, proti, zdržel se schváleno. 93, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 94 pro, proti, zdržel se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď konečné hlasování eh, návrhu stanoviska jako celku. Zahajuji elektronické hlasování. Succede. problema. We ah, no, ok, ok, ok, Ah, Just a Everybody's vote? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 5 proti, 2 se zdrželi a e, blahopřeji e, navrhovateli. Děkuji také stínovým zpravodajům a e, sekretariátu za to, že pomohli s touto významnou prací. A teď budeme pokračovat s naším dnešním dopoledním programem a učiníme něco, co je pro nás velice, velice zásadní, co nás přibližuje mladým, kteří věří Evropě. A já myslím, že to je svým způsobem eh, v této situaci dobrá zpráva. Jak víte, dneska máme výměnu názorů s odborníky, s mladými lidmi, kteří jsou součástí eh, těch pěti národních týmů, eh, které eh, zvítězily a získali cenu Charlemagne. V roce 2008 byla tato cena ustavena. Je to společná iniciativa Evropského parlamentu a Mezinárodní nadace Charlemagne z Aix-la-Chapelle a chtěla bych tady přivítat eh, mladé eh, držitele této ceny, ty tři držitele ceny, jsou tady lucemburčané, eh, lucemburský vítěz, je tady jako první, pak je tady druhá cena pro Francii, je to projekt představený Sara Freud a třetí eh, cenu má Rakousko. Pak jsou tady ještě dvě další osoby v sále, které se k nám také připojí z Kypru. Eh, je to podnikatelská iniciativa proti nezaměstnanosti a za Španělsko. Eh, de Caña Veras a Kristýna eh, Garcia. Buďte všichni srdečně vítáni. Uděláme si takový eh, společný obrázek, společnou fotografii. Je to velice pěkné. Je to něco, z čeho se radujeme a doufáme, že to bylo i pro vás velice zajímavé zúčastnit se této soutěže a samozřejmě také vyhrát. A teď Eh, budeme postupovat následovně. Každý projekt bude mít eh, možnost se představit během sedmi minut, pak budeme mít eh, výměnu názorů takových 20 minut, protože nás opravdu všechny velice zajímá, jak s tím to kapitálem budete nakládat dále, protože to je velice, velice zajímavé. Začneme s třetím v pořadí s Francii, paní Sarah Freud, kde pak ji máme. Aha, je tam. Prosím, máte slovo, paní eh, kolegyně. Dobrý den, dámy a pánové, poslankyně a poslance, Evropská komise, eh, všechny zdravím, zdravím přátelé ceny Šarlemaně a děkuji vám za to, že máme dnes příležitost vám eh, představit náš projekt. Je to pro nás nesmírná čest. Eh, můj či náš projekt, eh, jak eh, víte, ještě chviličku před, přerušuje předsedkyně. Mohli bychom možná stlumit světlo v sále, abychom lépe viděli je to projekt, který nehovoří o popisu hranic, je to spíš e, taková e, stránka, která zaznamenává různé příběhy lidí, kteří žijí na hranicích, kteří mají osobní zkušenost s hranicemi, vzhledem k tomu, že často přejíždějí, že za hranicemi pracují a tak dále. Jmenuje se to Experiencia Borderline, takže e, já začnu s tou první částí, která je nejzásadnější, část reportáží. Začalo to vlastně před třemi lety zde v Bruselu. My jsme se před pár lety e, nějak shodli na náměstí Lucembur, na Lucemburském náměstí, že by bylo zajímavé soustředovat e, zkušenosti těch, kteří žijí v Evropě na hranicích, tehdy nás bylo pět, nás bylo 10, teď je nás zhruba 40 lidí, kteří pravidelně přispívají eh, do této platformy. Ty reportáže jsou ve francouzštině, angličtině, němčině i v dalších jazycích, nijak to neomezujeme. Jsou to skutečné hluboké příběhy, někdy smutné, jindy veselé, eh, někdy možná trochu smyšlené. My to nekontrolujeme, zdali se jedná o skutečné či eh, vymyšlené příběhy, ale vždy je tam značná míra tolerance práce, to je určitá eh, naše linie. Eh, My v tomto směru tak trochu cenzurujeme eh, ty příspěvky, aby byly tolerantní. A abych tady teď stručně představila, kdo to je. Clemens, Julien, moje rodina také přispívá. Nol Haneman a některé další osoby, které jsou velice věrnými přispěvateli. Jsou to lidé přicházející z celé Evropy, někdy i z dalších světadílů. Jak jsem říkala, je nás zhruba 40 a v těch reportážích eh, je to devět zemí, víc jak 17 hranic, čtyři různé jazyky a řada dalších zemí, jako Alžírsko, Maroko, Azerbajdžán a jiné státy. Eh, prostě ty reportáže se dotýkají i zemí, které jsou mimo Unii. Takže eh, my chceme skutečně z tohohle vytvořit eh, takové klubko, eh, z kterého by se mohly rozšiřovat eh, vztahy. A abychom k tomu ještě dodali takový takový další akcent, tak vždycky máme reportáž měsíce, Eh, tentokrát je to příběh Abdela, který cestuje mezi Marsejí a Alžírem. Vždy, pos, vždy má nějaké problémy s celníky, protože má v Alžíru Eh, malé bistro a dováží tam eh, materiál, takže se vždycky s celníky dohaduje. Eh, určitě se na tu stránku podívejte, tohle je naše skupinka, tady je jenom taková malá fotografie, abyste viděli, jak to, jak to vypadá. Byli jsme to my, kdo před čtyřmi lety v Bruselu tento projekt vymyslel. A toto je další kategorie, ta se jmenuje portfolio zatím. To znamená, tady se soustředují lidé, eh, kteří chtějí svůj příběh popsat v obrazech, nutně slova, například Antoaneta, která jezdí z Berlína do Moskvy každý měsíc a trochu tam vysvětluje, jak eh, cestuje v tom vlaku mezi Berlínem a Moskvou, jaké lidi tam potkává. Takže tady je pár obrázek, obrázků, například některé ty obtížnější hranice, tam se tak trošičku zviditelňuje ten autoritářský přístup, pak je tam sympatičtější atmosféra hranic mezi Slovinskem a Itálií, to zase vypráví Giovanni, pak jsou tam regionální hranice, tam napravo tam tu jsem já, a nebo Trastevide, to je zase italská hranice, tam nám lidé řekli, že skutečná italská e, kultura pochází právě z tohoto místa, z tohoto e, z této čtvrti. Možná, že se ptáte, jak vlastně získáváme ty nové reportáže, je to velice prost, té máme stránku na, té naší, na tom našem profilu, kde eh, vyzýváme lidi, aby nám napsali a eh, my pak ty jejich reportáže eh, redakčně upravujeme. Také využíváme hodně Frontier Map, což je vlastně součást Google Map a je tam možnost systémem Eh, vybarvování těch eh, pohraničních oblastí eh, to zdůrazňovat. Dá se tam zoomem zjistit plno detailů, zdali jsou tam, dejme tomu, hraniční přechody, zdali je tam něco naplánováno, všelijaké detaily. Je to prostě pro nás velice důležitý nástroj, který využíváme v našem profilu. Bez našich partnerů bychom tohle všechno nebyli schopni udělat. Je tady například blog Berlin Marshall Express, což je také takový e, soubor přátel, kteří neustále e, dělají příběhy s Polskem, mezi Polskem a Německem. Pak je tady veloblok, Eh, kteří eh, vlastně je eh, projeli tu, ten itinerář Odra Nisa na kole a jsou tady další takovéto skupiny, pak časopis Paříž-Berlín, pro který já pracuji, který také vydal několik reportáží a agentura Le Contents která nám pomáhá s tou prací na, ty, to, na těch našich stránkách. Co teď s těmi stránkami udělat? Hodně jsme o tom s přáteli diskutovali a tím, že jsme vyhráli cenu Charlemagne, eh, tak bychom z, tohoto eh, našeho, z těchto našich stránek učinili něco ještě takového lepšího. Zatím je to pro mě poměrně jednoduché. Eh, chceme taky mít přístup na Google Analytics, abychom věděli, kdo se vlastně na ty naše stránky dívá. Chtěli bychom také více video záznamů, mohli bychom dělat takové mikrorozhovory v živém terénu s lidmi, kteří žijí na hranicích. A teď s krizí uprchlíků skutečně pracujeme s místními asociacemi, například eh, Ter Dazil nebo Oxfam a eh, myslíme si, že bychom mohli rozšířit ty příběhy i o příběhy uprchlíků a hledáme další partnery, aby ty naše stránky byly ještě více eh, sledovány a samozřejmě jsme připraveni diskutovat o dalších možnostech, například taková observatoř, jsou souvislosti s volbami ve Francii a Německu v roce 2017. Bylo by možná docela dobré eh, tam také mapovat tu situaci, jak mají lidé k volbám přístup a jaký postoj. Myslím, že mám ještě trochu času, takže bych eh, hrozně ráda poděkovala Evropskému parlamentu, Ania Dušatu a celému týmu eh, této ceny Charlemagne. Ana eh, zorganizovala několik velice krásných, příjemných setkání. Děkujeme za podporu, za dobré nápady, za, ty, eh, za ta setkání příjemná zde v Bruselu. A neváhejte, kontaktujte nás, možná, že i vy máte nějaký nápad za reportáž. Děkuji za vaši prezentaci. No, no, no, questo. Di spegnere la... Eh, eh, Pouze bych řekla, že mě velmi překvapilo to téma hranic, která je, které je tak zásadní v dnešní Evropě. Děkuji velmi za prezentaci. Milí kolegové, jste to víte, ale já to znovu zopakuji. Každý z těch projektů, které získal cenu, který získal cenu, či má získat cenu Karla Velikého, je nejdříve mm, zhodnocen národní porotou, pak porotou Evropského parlamentu a pak se e, stanoví tři finalisté a pak se to, toto předloží Evropské porotě, kterou, které předsedá předseda parlamentu a jsou tam zastoupeni také poslanci našeho parlamentu. Nyní se dostáváme k dalšímu laureátovi této ceny. Prosím. Dobrý den, děkuji všem za tuto příležitost. Já eh, tady zastupuji eh, Rakousko, ale jelikož jsem z Francie, tak zůstanu u své mateřštiny a budu hovořit francouzsky. Eh, social eh, Club je eh, vlastně takovým sportov, takovou sportovní událostí, je to turnaj, fotbalový turnaj, který se koná již 13 let. Elmar As eh, stal u eh, iniciativy, eh, je z malé vesničky vedle Gracu. Tehdy to bylo pět, šest mladých, zhruba 15 letých, kteří vymysleli tento malý fotbalový turnaj a je to určeno mladým lidem, kteří, mají, kteří jsou eh, ve věku 11 až 18 let. Je to tak trochu smíšené eh, mužstvo. Vždycky tam chceme, aby tam bylo aspoň jedno děvče v tom týmu. Je to smíšená eh, smíšený fotbalový tým a v jednom víkend, během jednoho víkendu v červnu se to koná již 13 let. A proč je to evropský projekt? Je to evropský projekt proto, protože vždy se toho zúčastní nějakých 20 mužstev a ženstev. Polovina z nich jsou evropská mužstva a polovina z regionu. Pro nás je důležité, aby tam zůstala tato rovnováha mezi místními družstvy a evropskými ten projekt má, pro nás je to důležité, také určitou rezonanci v tom místní eh, terénu. Jsou to prostě mladí kamarádi, kteří se zúčastňují a tak eh, také vznikají různá partnerství. My eh, tam rovněž Velmi dobře spolupracujeme s místními restauratéry a hoteliéry, protože polovina těch týmů přichází z jiných zemí, těch 13 let, to znamená nějakých 20 států, které se již zúčastnili tohoto eh, turnaje, eh, mají eh, už ve zvyku takto přijíždět. Jsou tam vedlejší sousedy, sousedé maďarští, fotbalisté, Eh, italští, francouzští eh, a tak dále. Letos eh, jsem pracoval na tom, aby se zúčastnili i francouzi, takže to je i taková značně každodenní práce. Vytváříme partnerství, abychom zajistili tu účast. Nejsou to nějaké regulérní týmy, jsou to mladí, kteří přicházejí ze škol, ze středních škol, z různých eh, sportovních eh, klubů, ale eh, je to vlastně rekreační fotbal a to chceme uchovat a to je pro nás důležité. Já vám nezastírám, že se jedná o fotbalovou záležitost. Fotbal prostě ten víkend kolem něj se všechno točí a probíhají tam rozřaďovací zápasy a e, skutečně není, není důležité, kdo vyhraje, všichni hrají e, vlastně stejný počet utkání, i když e, jsou v závěsu. Máme to takhle koncipované. A nejde jenom o fotbal, protože i když tam lidé za fotbalem přicházejí, přijíždějí, tak je tady celá řada dalších eh, akcí, eh, kvízů, eh, představení, společných koncertů, společných Eh, dalších aktivit, eh, aby se ti mladí lidé eh, setkali. Děláme tam občas také malé workshopy, kde mohou mladí hovořit o tom, co pro ně znamená Evropa. Jsou tady vlastně jenom dvě fotbalová hřiště, takže může vždycky hrát maximum čtyř týmů a ty ostatní se snažíme také zabavit a e, tímhle způsobem se vlastně e, snažíme i rozšiřovat to e, povědomí o Evropě. Toto jsou obrázky z těch workshopů, které jsme realizovali v posledních letech. A co je také důležité, chtěl jsem ukázat, že ten víkend se v Radvajnu odehrávají věci, kde mladí lidé mezi sebou komunikují a my jsme také vlastně zaznamenali, že na tomto turnaji eh, už došlo k řadě výměn mezi mladými lidmi. Eh, bylo tady Belgie a z Německa, které se vyloženě skamarádili a setkávají se nejenom tento týden v roce, ale i v mezidobí mezi sebou si zorganizovávají eh, různá setkání, společné přátelské zápasy. To je také další důsledek tohoto víkendu a je to náš příspěvek k evropskému duchu. Komplimenty, moji komplimenty. Děkuji mnohokrát. Bylo to vel, velmi zajímavé. V mé zemi v Itálii máme něco obdobného. Takovýto sociálně zaměřený fotbalový klub takže máme podobné zkušenosti. Není to přesně totéž, jako u vás v Rakousku, ale dokonce i zde v výboru jsme měli slyšení, které se věnovalo tomuto tématu a které ukázalo, že e, právě sportovní akce jsou velmi dobré pro integraci či zapojení osob s potížemi, takže fotbal je vlastně záminka, ale zatím fotbalem se skrývá mnohem více. Jistě budete mít i otázky eh, na vítěze ceny Karla Velikého, ale k těm přejdeme později. A nyní dostává slovo zástupce Lucemburska. Ah, sorry, sorry, no. But Pensavo fosse fourth and, and five. Ah, no, no. De, de, allora, tre premi, cioè tre eh, gruppi sono arrivati terzi. Io immagino... Máme zde tři skupiny. Já jsem se původně domnívala, že jich je pět. Takže druhá a třetí cena Kypr podnikáním proti nezaměstnanosti a prosím kolegy, aby se ujali slova a představili nám program. Děkuji vám. Já jsem chtěl poděkovat za možnost zde vystoupit a odprezentovat náš projekt podnikáním proti nezaměstnanosti. Je to projekt z roku 2014, byla to výměna mladých lidí. V prvé řadě se představíme jsme klub mladých, který byl založen v roce 1998 jako nezisková organizace v malé vesnici ve venkovské části Kypru. Bylo to několik přátel, kteří tento klub založili a my jsme se tak stali členy dané komunity a daného klubu. My jsme chtěli zaangažovat mladé lidi, podnítit dialog v Kypru mezi mladými lidmi, ale i vně Kypru s Evropou a celým světem. Jak tento projekt vznikl? V podstatě šlo o vytvoření alternativních a inovativních možností podnikání, abychom bojovali na jihu Evropy proti nezaměstnanosti mladých lidí. Metoda, která byla zvolena, byla postavena na doporučeních dialogu prvního tria předsednictví v EU, Španělsko, Belgie a Maďarsko. Spolupracovali jsme i s řeckými kluby, italskými kluby, Chorvatskem a Rumunskem a jejich příslušnými organizacemi. naše partneři představili svoji, svoje čísla týkající se nezaměstnanosti a snažili jsme se spolupracovat právě s těmi organizacemi, které se odstly v podobné situaci, jaké jsme byli my. To znamená, šlo o malá města, malé vesnice, kde byla vysoká nezaměstnanost. Právě s těmi jsme spolupracovali. A já budu pokračovat a představím metody, které jsme použili. Jednak jsme chtěli po našich eh, účastnicích, aby nám představili své ambice, eh, aby pohovořili o ochotě riskovat, vynaložit ambice. Poprosili jsme je, aby nám představili své inovativní mm, myšlenky a podněty, vytvořili akční plány, připravili k tomu materiály jako plagáty a další a potom nám tyto materiály odprezentovali. před malým publikem. Některé podněty z tohoto semináře jsou právě zde. sportování eh, na eh, hřištích a sportovištích. Šlo o aplikaci, jak se zarezervovat místo, pak aplikace týkající se dětí, další webové stránky, potom like, kde mohli se všichni vyjadřovat k tomu, co se jim líbí, potom tam byla seznamovací stránka na rande a tak dále. A my jsme se dále soustředili na nezaměstnanost a sociální vyloučení. Řekli jsme, že pokud mají problém s hledáním pracovní příležitosti, že se mohou odstnout eh, v situaci sociálně vyloučení, protože zůstávají tyto lidé doma, nemají peníze, jsou izolováni sami a nic nepodniknou. To znamená, že eh, v tuto chvíli tyto lidé ztrácejí sebevědomí. A my jsme s nimi hovořili o postupech a technikách, jak bojovat proti nezaměstnanosti. A naši účastníci hovořili o tom, co se děje v jejich příslušných zemích, co činí stát zájmu po zlepšení stavu nezaměstnanosti. Třeba stát dává příspěvky na 6 měsíců nebo v jiných státech se může člověk přihlásit, předloží eh, životopis a stát hledá pro ně pracovní uplatnění. Hovořili jsme o dopadech na zaměstnanosti v jednotlivých zemích, to bylo další téma. A výstupy, k nímž jsme dospěli na základě debaty s účastníky, my jsme se snažili s nimi hovořit o výměně informací, znalostí, zkušeností k daným tématům, aby si vytvořili kreativního podnikatelského ducha a mohli si posilovat eh, dovednosti a schopnosti, které by jim umožnily úspěšný vstup na trh práce. Pak jsme pracovali na posílení mobility a dynamiky. V podstatě filozofie spočívala v tom, aby mladí lidé hledali a našli možnosti inovativního kreativního přístupu. Moto bylo, pokud si nenajdete práce, tak si nějakou práci vytvořte. Na konci projektu jsme jim předložili určité podněty a náměty v souvislosti s tím, co poskytuje Evropa, třeba Erasmus Plus nebo jiné příležitosti, jiné iniciativy, Erasmus pro mladé podnikatele, Eurosjob, Youth Guarantee a další. Někteří účastníci z Chorvatska nám říkali o různých nebezpečích. Tam byl tam byly projekty, které se týkaly poskytování prostředků mladým lidem na to, aby mohli rozjet své podnikání a hovořilo se o jejich výhodách a rizicích. Děkuji. Děkuji za zajímavou zprávu té se ještě dostaneme, takže téma nezaměstnanosti navazuje na váš projekt. Děkuji. A teď přecházíme ke Španělsku. Španělsko nám představí projekt Infoctila. Jorge Generalas a Cristina Macedia Kolegové nám představí svůj projekt. Prosím. Dobrý den, dobré dopoledne. Mono. Dobré dopoledne, paní předsedkyně, a děkujeme všem již předem za pozornost. Kladli jsme si otázku, co bychom tedy mohli eh, podniknout a přišli jsme na to, že by to mohl být časopis univerzity. Takový časopis tehdy nebyl, a to se změnilo pomocí paní Marie Sanchez Calero, bylo to v říjnu 2012. Eh, našla se skupina studentů, kteří říkali, že by rádi šli někam na praxi, ale že se nemusí omezovat eh, na vlastní univerzitu či na Španělsko, že by rádi, aby to bylo něco celosvětového. A my jsme to tedy nazvali Evropská výzva, ona Yamada Europa. Eh, s kolegy z Erasmu jsme pravidelně spolupracovali. Zdá se, že nám technika nefunguje, říká řečník. Dobrá. Zdá se, že to již funguje. My jsme takto tři roky pracovali ve 30 evropských městech. Měli jsme 60 až 70 partnerů. O co nám šlo? O stáže. O praxi. My jsme školou zaměřenou eh, jistým typem profesní školy. O co nám tedy šlo? O stáž, praxi. Nebylo to tak, že bychom napsali článek a potom ho zveřejnili na internetu. Ne, máme skutečný časopis, eh, vydávaný klasickým způsobem. Zde vidíte na papě naše partnery, zpravodaje. Je to od jich, jihu Řecka až téměř eh, na samotný sever v Antarktidě. Arktidě. Základ naší práce jsou naši korespondenti. Potřebujeme více informací o Evropě, to je nám jasné. A často Evropu příliš dobře neznáme, proto jsme byli rádi, že jsme mohli spolupracovat s korespondenty, přebírat jejich zprávy, například o papeži, či o zprávě či zprávu o smrti paní Tečerové. A také byla zpráva například o Mussoliniho bunkru v Římě, který jsme navštívili. To jsou všechno věci, které eh, se běžně nedočtete v novinách či časopisech. A ukazuje to, že Evropa má mnoho stránek, o kterých se běžně nedovídáme. Další část našeho projektu je sekce Erasmus. Pokud odjíždíte do zahraničí, tak si jistě eh, cestu připravujete děláte si obavy, zda se tam vyznáte v tom městě, kam odjedete. Například, když jedete do Bruselu. A zde jsme vytvořili možnost eh, navázat kontakt s našimi korespondenty. Můžeme se jich zeptat, eh, například Řím, pokud máme korespondenta v Římě, tak on nám poskytne informace, kde můžeme mm, v Římě nejlépe nakupovat a tak dále. A pak se máme Eurotrip, kde vám skutečně vysvětlí, jak nejlépe se například dostanete z Paříže do Bruselu. A toto vše pouze za jedno euro. A tímto způsobem poznáváte také nové lidi. Takto propojení máme pocit, že jsme skutečnými Evropany a samozřejmě zveřejujeme, zveřejňujeme zcela objektivní reportáže. V Evropské unii není vše pěkné. Takže je třeba jasně ukázat na problémy, které existují. Například provádíme ankety, jakým způsobem. Spolupracujeme například s docenty a školiteli na univerzitách, Eurotrip. Krátké představení Bohužel to není až tak dobře vidět. To mě mrzí, ale musím pokračovat dál, neboť čas běží. Speciální, zvláštní vydání. Například 75. výročí konce druhé světové války. To byly historické články o velice zajímavých událostech z jednotlivých zemí. Byl tam příběh například o střelovači z Finska. A na, těchto, na tomto vydání jsme spolupracovali s devíti univerzitami ze sedmi zemí. Společně jsme vytvářeli toto vydání. snažili jsme se navštívit různé důlež, různá důležitá místa v Evropě, sledovali jsme různá sociální hnutí, která například vznikla ve Španělsku v důsledku sociální krize. Setkávali jsme se s dalšími Evropanmi a zvažovali jsme, jak bychom se mohli v Evropě nejlepším způsobem propojit integrovat, neboť něco takového pomáhá proti euroskepci, neboť v běžných novinách se dočítáte pouze Brusel, to je něco strašného, co oni tam vlastně dělají, vše je velmi kritické, kritické články o euro a tak dále. Ale je třeba na to hledět také pozitivně mít pozitivní zprávy o Evropě a to ale velká média momentálně nezajímá. A to je naším úkolem. Snažíme se přinášet i pozitivní zprávy. Neříkáme, že vše, co přichází v Bruselu, je to nejlepší, ale snažíme se informovat objektivně tak, aby si každý mohl vytvořit své vlastní mínění. Jak chceme postupovat v budoucnosti? Chceme i v budoucnu se podílet na spoluvytváření Evropy a proto potřebujeme zpětnou vazbu. Tu jsme dostali. Obracejí se na nás studenti v programu Erasmus, a informují nás o tom například, jak oni žijí v Madridu, jak oni zažívají jako cizinci španělskou situaci a Španělsko na vlastní kůži. Pomocí našeho projektu chceme ukázat, že se snažíme vyrůstat v této mentalitě, než jsme Španělé, ale jsme Evropané. Děkuji, děkuji, říká paní předsedkyně a omlouvám se za technické problémy. Já si myslím, že to bylo velmi zajímavé a děkuji za ten link, který nás skutečně informuje o tom, jak lidé v Evropě žijí. A doufám, že váš projekt bude i nadále úspěšný. A nyní dostává slovo vítěz eh, ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Je to projekt Real Time BV1. Prosím a máte slovo o pro jeho představení. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla říct, že Kelly a já jsme moc poctěni, že dnes můžeme vystoupit. Jsme z Lucemburské univerzity a chceme představit naše spolužáky a přátelé, kteří se účastnili projektu. Toto je příklad naší práce. Na Twitteru vyprávíme příběh, co se stalo konkrétního data a v konkrétním čase, kdy běžní lidé, vojáci, králové a další žili svůj běžný život. A to je příběh, který se odehrál jakoby včera. Eh, začali jsme tweetovat, eh, když, byla, když bylo výročí války na Balkáně a také když bylo výročí podpisu Versailleské smlouvy a uvědomovali jsme si vždycky dané události. já bych rád poděkoval stávajícím eh, minulým i budoucím studentům, kteří nám pomáhali. To odráží naše cíle. To je poukázat na příběhy druhé světové války. Je to perspektiva, která je důležitá pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví nebo sociální zařazení. Jde o informace, které se tímto dozvídáme. Je to na Twitteru a databáze obsahuje předepsané tweet, kvíty a objevují se tam každodenně nové skutečnosti, nové příběhy těch, kteří žili před stovkami let. Psali to studenti, kteří e, studují magisterské studium evropské historie, ale pomáhali jim i ti, kteří těmto příběhům věří. Jsou to hlasy, které promlouvají k našim čtenářům, našemu publiku. Je to celá mozaika Eh, příběhů, která je propojena s deseti tisíci ehm, čtenáři v tuto chvíli. Je to více než sedm tisíc tweetů, které se takto objevily ve veřejném prostoru. A zveřejňují se nové a nové tweety každý den. Máme zde omezení 140 znaků, což je někdy těžké dodržet. Člověk by se zamyslel nad tím, zda je taková platforma vhodná pro náš projekt, ale my jsme studenti historie, takže nám se zdá, že je třeba, aby naše příspěvky byly napojeny na digitální eh, databáze. Je to velmi silný nástroj z hlediska přeshraničního pohledu na věc. my bychom chtěli, my jsme chtěli uh, ilustrovat to, co studujeme. Takže jsme chtěli vykreslit uh, obrázek a tohle je obrázek, který představuje základní část našeho projektu. My jsme uh, studovali různé osobní věci, diáře, deníky, pohlednice a šlo o svědectví prostřednictvím očí lidí, kteří v dané době žili. A chtěli jsme, aby naši čtenáři mohli na emoční úrovni sledovat vývoj historických událostí. Další průsvědka, to je britská karta, propaganda, máme ale jiné z Německa, z Francie, z Ruska. Tohle je zrovna z Británie a každá země dostávala podobná sdělení a výzvy k boji, ať už tam byla jakákoliv kultura, jakékoliv zázemí, jakékoliv eh, jazykové vybavení obyvatel tyto karty se víceméně odpovídaly. A my vidíme, že i v době konfliktu zde máme jasné podobnosti mezi jednotlivými zeměmi a to je to, na co upozorňujeme. Společná evropská historie, která se zde zrcadlí. Tohle je a, turecká karta. My jsme se někdy snažili do toho zapracovat i humorné příběhy, ačkoliv je to uh, celé velmi zajímavé. Některé příběhy se úplně ztratily. V roce 1970 došlo k tomu, že francouzi se snažili vytvořit něco jako kamufláž Paříže. Samozřejmě projekt selhal, ale to se z veřejného povědomí jak se vytratilo a proto se snažíme tyto zapomenuté příběhy znovu eh, přinášet na světlo. Další projekt ukazuje všechny aspekty války a my našim čtenářům nabízíme virtuální realitu na jedné straně, ale také skutečné události stolet staré. To znamená, že historie se dostává do naší přítomnosti a ukazuje všechny aspekty života. Například tehdy nešlo péct, protože cukr byl drahý. Eh, německé ženy nemohly nosit francouzskou módu, protože zde bylo jasné nepřátelství. Vlastně válka změnila i ty nejbanálnější záležitosti života a tento projekt má ukázat, jakým způsobem se před sto lety žilo v rozdělené Evropě, abychom si uvědomili, jaké to bylo a jaké to je teď, když můžeme žít v míru. Děkuji. Děkuji thank you for this commitment also because imagine that this uh, uh, the Děkuji za uh, váš příspěvek do debaty. Zde vidíme ten emoční přístup a historický přístup. To je velmi zajímavé. A použití Twitteru je velmi inovativní. A já doufám, že budete ve vaší práci pokračovat. Já doufám, že nikdo svůj projekt neukončí. Vy máte velké nasazení pro věc a já doufám, že budete pokračovat se stejnou energií. Děkuji. My jsme právě schválili zprávu od, ohledně politiky řízení dovedností, co se týče boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. A v tuto chvíli máme před sebou i zprávu, která se týká výuky o Evropské unii na základních školách. To je velmi zajímavá zpráva. A pak je zde třetí záležitost, a to je role mezikulturního dialogu a vzdělávacích výzev. Já děkuji všem, kteří vystoupili a chci jenom pozornit na to, jak moc to navazuje na naše práce. Děkuji mnohokrát. Zejména děkuji mnohokrát všem laureátům ceny, kteří jsou dnes mezi námi za vynikající práci, kterou odvedli a doufám odvádět budou i nadále. Dokážu si dobře představit, jaké potíže, jak těžké bylo pro porotu stanovit eh, pořadí eh, vítězů. A skutečnost, že letos máme tři třetí místa, to jasně dokazuje. A musím říct celá upřímně, že každý z těch projektů, které zde dnes byly představeny, jsou skutečně je skutečně úžasný. Jsou to velkolepé projekty, pokrývají nesmírně zajímavé oblasti a zejména ukazují, že při všech těch problémech, které dnes v Evropě máme, při veškeré té euroskepci, které každodenně čelíme, přitom všem je mnoho, mnoho mladých lidí v Evropské unii, kteří společně s ostatními mladými lidmi z jiných členských států a dokonce i členských států mimo EU se snaží pracovat na tom, aby tato Evropa byla lepší a pracovat na tom, aby naši Evropu udrželi i do budoucnosti. To si myslím je nedocenitelná práce. A zajímavý je projekt, který se dívá zpět do jiné doby, kdy Evropa nebyla v dobré situaci, kdy panovala nouze a válka na našem kontinentu. Tento projekt ukazuje, co to znamená nejenom pro státy, ale co znamená pro běžného člověka žít v takovéto situaci. A myslím si, že tento projekt nám ukazuje, že bychom si měli uvědomit, co čeho všeho jsme my všichni za posledních 70 let v Evropě dosáhli. Já si myslím, že téměř nikdo si již dnes nedokáže představit, co to znamená na hranici mm, mít povinnost ukázat past a možná také být v situaci, kde vás před eh, hranici nepustí, nebo situace, kdy nesmíte nosit francouzské oděvy, protože Francie je úhlavním nepřítelem toto vše již vůbec neznáme a je to pro nás tak samozřejmé, že již o takovýchto věcech vůbec nepřemýšlíme a proto je důležité se někdy ohlednout zpět, abychom zjistili, čeho jsme již dosáhli, ale rovněž je důležité hledět směrem do budoucna, abychom si uvědomili, co je třeba ještě udělat. To je, myslím, hlavní. A proto se mi líbí i projekty, které se zabývají tím, jak vytvářet mladým lidem pracovní místa, jak pomáhat mladým lidem, aby sami řešili svou situaci, aby nemuseli neustále pouze jen čekat na to, že někdo udělá něco pro ně. Takovéto projekty jsou, myslím, také vynikající. A i ta otázka Erasmu. Program Erasmus Plus je, myslím, jednou z největších vymožeností, které zde v Evropském parlamentu máme a jsem šťastná, že se nám podařilo uh, zajistit, aby program existoval i dále, že se nám podařilo pro ten program zajistit alespoň trochu více, o trochu více peněz pro tu současné období programové, protože mladí lidé jsou budoucností Evropy. A někdo z vás hovořil o dominovém efektu. A já doufám, že tento dominový efekt, který vzejde z vašich projektů, se bude rozšiřovat dále a dále. Děkuji vám za vaše úsilí. Prosím, pokračujte ve své práci i nadále. A když vás vidím, tak musím říct, že se přestávám bát o budoucnost Evropy. Děkuji. Děkuji, Petro. A to jsi řekla velmi krásně. A nyní má slovo Julie. A potom bude hovořit Helga Trypel. Děkuji. Já jen stručně k své zprávě, prosím. Já jsem chtěla říct, jakou mám radost z toho, že zde dnes eh, všichni sedíme, že mohu zastupovat Evropu. Já jsem ze severu západu, ale připadám si velmi eh, eh, Evropankou a mám radost z angažovanosti mladých lidí. Měli jsme zde i dnes cenu pro evropské občanství a Jaffa je zde dnes sále, získal včera cenu. Vy děláte úžasnou práci a jste tady zde. Já myslím, že je skvělé navazovat kontakty přes hranice a umožňovat mladým lidem se setkávat a jednat o společných záležitostech, společných obavách. To je naprosto zásadní ta, provádět tuto analýzu společně a já bych velmi ráda, aby vaš, váš projekt se rozjel i v mé zemi. My máme problémy třeba s vodou, jsme ostrov a já vidím spoustu návazností mezi těmi ve vnitrozemí a těmi u nás na ostrově. Jejich obavy jsou velmi podobné a já vidím, jak vy se snažíte překonat ty problémy a překonat i ten kanál který je mezi náma. Jaffa se necítí nijak izolovaný, on dělá úžasnou práci. My, poslanci Evropského parlamentu, často nevíme, jak pojednat záležitost dopravy, jak se orientovat v Bruselu. Takže je strašně zajímavé, když vidíme, jak se tím zabývají mladé, mladí lidé. A doufám, že nám budete pomáhat i vy. Třeba dnešní uh, provoz a dnešní eh, doprava byla uh, v Bruselu velmi složitá. Děkuji. Děkuji. Já chci také poděkovat. Bylo to velmi zajímavé se vyslechnout vaše prezentace vykazujete velikou, veliké nasazení, veliké nadšení pro evropskou přítomnost a budoucnost. Díváte se na to z různých úhlů a sledujete různé zájmy. A mně se velmi líbí ten celistvý obrázek evropských příběhů, evropské angažovanosti. A mně se velmi líbilo, co říkáte o ceně mladých Šáromaň. Zde je možnost se setkávat s mladými lidmi, navazovat kontakty. To je ohromná výhoda. To je jeden z cílů, který jsme neustále formulovali, na který jsme neustále poukazovali. A to je opravdu to, o co zde jde. A mě by zajímalo, kdybyste mi mohli říct víc k historii svých projektů. Od kdy je vyvíjíte, nebo máte ještě další projekty, na kterých pracujete? Kdy jste se rozhodli usilovat o cenu Charlemagne? To by bylo pro mě velmi zajímavé. Od čeho se to vyvíjelo? Řekněte nám, prosím, jak jste se rozhodli usilovat o cenu. Tak. A zazněly otázky a já vás poprosím, zda se vyjádříte a my se těšíme na vaše odpovědi, abyste se vyjádřili ke svým projektům. Určitě se budete chtít vyjádřit všichni, prosím. Pokud jde o španělský projekt Info Actualidad, tak my jsme začali v říjnu 2012, měli jsme jasnou představu, chtěli jsme informovat o Evropě a chtěli jsme uh, prosazovat Evropu. A pak jsme se začali ucházet o cenu Šarlemaň. A to proto, že jsme byli tak nadšení do novinařiny a zároveň do Evropy. Uh, Náš list je projekt budoucnosti. My na něm neustále pracujeme, pracujeme na webové stránce, rozšiřujeme tým, je nás 140 a 400 novinářů a studentů se podílelo za poslední tři roky na naší práci. Tedy ta cena, jak jsem říkala, jak říkala Kristýna, je způsob poděkování za odvedenou práci. Ano, děláme tu práci dobře, ale je toho před námi ještě hodně, jelikož spousta věcí ještě není v pořádku. Děkuji. Děkuji. Oui, alors, en, en ce qui concerne... Ano, eh, co se týče nás, eh, tak eh, to je vlastně takové zastřešující, zastřešující akce, která trvá již 13 let a e, my jsme e, viděli e, tu cenu Karla Velikého na internetu, když jsme se tak jako když jsme brouzdali po různých stránkách a říkali jsme si, že to má vlastně takovou evropskou dimenzi a já už s kolegou děláme uh, E, tuto věc 13 let a vlastně jsme si ani neuvědomili, jaký to má dopad a ta e, cena Karla Velikého nám umožnila e, si tohle všechno uvědomit a měli jsme z toho obrovskou radost. V zásadě, co se nás týče, tak eh, v roce 2014 se měla konat taková výstava v Lucembursku. Eh, šlo o 100 leté výročí a pak to bylo nějak zrušené vládou a my jako historici jsme se rozhodli udělat něco vlastními silami a začali jsme o tom v roce 2013 přemýšlet a pak eh, to prostě začalo eh, nějakým způsobem eh, fungovat, ale ještě před tou cenou Karla Velkého jsme se setkávali s velkou skepsí, protože bylo řečeno, že toto je téma, které prostě ta první světová válka, které nikoho už nezaujme, že to je jako pase. A potom, když jsme e, neustávali v těch přípravách, tak jsme najednou začali e, e, buzovat zájem i mimo Evropu, z Kanady, ze Spojených států a tak dále. A ta cena nám v tomhle hodně pomohla, to určitě ano. Děkuji vám. Takže to byla dlouhá příprava. Prosím, teď vy. Děkuji. Na počátku byl tak nápad, který vznikl z toho, že jsme se podíleli na evropských programech během posledních šesti let. Celkově to bylo asi 25 různých programů, které se snažili učinit něco proti nezaměstnanosti mladých, což je jeden z hlavních problémů v Evropě. Tehdy eh, různí, jsme spolupracovali s zástupci různých orgánů a úřadů a Věnovali jsme se různým iniciativám, eh, které měly za cíl poskytnout mladým lidem zaměstnání. Cenu Kala Velikého jsme již znali, abych to takto řekl, nebo když v roce 2010 jsme se podíleli eh, naším projektem a i tehdy jsme vyhráli cenu. Tak. Děkuji, děkuji všem. Mnohokrát vám děkuji, ještě jednou vám blahopřeji a přeji vám mnoho úspěchů v budoucnu. Rádi bychom pokračovali v dialogu s vámi. Běžně je tomu tak, že pokud je udělána cena, tak e, e, sem vítězové přijedou, ale pak již s nimi další kontakty nemáme, ale v tomto případě bychom byli skutečně velice rádi, kdybychom v kontaktu zůstali, pokud byste nám chtěli něco zdějit, stělit, ne, nás na něco upozornit, či pokud budete mít nějaký projekt, eh, kde byste si přáli, abychom se na něm podíleli, tak eh, budeme vždy velmi rádi, když se na nás obrátíte. Myslím si, že bychom mohli pokračovat v té naší dobré praxi, že by kongregační kancelář parlamentu tento dialog podpořila. Měli bychom se snažit eh, o té ceně více hovořit, protože cena Karla Velikého pro mladé Evropany ještě není tak známá, jak by mohla být. Možná i vy jako vítězové byste se mohli zhostit tohoto úkolu a informovat eh, o této ceně. Ještě vám jednou vám mnohokrát děkuji a těším se na další shledání. solo un momento. Eh, Takže začneme, budeme mít výměnu názoru o mm, zprávě kolegy Dragičeho, což je velmi zajímavá zpráva. Tento pořad jednání se nazývá eh, Učení se o EU ve škole. Zpravodaný je, je pan Dragiči. Nyní jsme si vyslechli mladé lidi a jistě, myslím, je důležité otvírat komunikační kanály s malými lidmi, abychom věděli, jaké jsou jejich přání, jaké jsou jejich návrhy. Já budu mít další setkání v respektive o zprávě budeme ještě hovořit v listopadu a pak o ní budeme hlasovat příští rok. I would like to welcome the... Vážen, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já chci představit iniciativu o výuky o Evropě ve školách. Je to velmi důležité v daném kontextu, kdy Evropská unie se potýká celou řadou výzev a problémů. Nejde jenom o euroskepticismus a zranitelnost Evropy, ale i o ohrožení společných hodnot Evropské unie a roste populismus a xenofobie, což je hrozba pro základní svobody. A také existuje velká propast mezi Evropskou unii a jejími občany. Evropskou unii každý kritizuje za nedostatek a za demokratický deficit. A evropští občané mají stále menší pocit eh, náležitosti a sounáležitosti s Evropskou unii, takže hlavně u mladých lidí, což je podle mého nejdůležitější, chybí dostatečné povědomí Evropské unii. Podle Eurobarometru z roku 2014 71% evropských občanů mělo za to, že nejsou dostatečně informováni o záležitostech Evropské unie. 44% se domnívá, že má nedostatečné pochopení fungování Evropské unie. Za těchto okolností se nemůžeme divit, že občané cítí vzdálenost a odcezení od evropských politických projektů a, snaží, a dochází k tomu, že roste euroskepticismus a demokratický deficit. Evropští občané nemohou uh, být eh, předmětem očekávání, že mají být eh, součástí života Evropské unie, pokud pouze 42,6 evropských občanů a 27 mladých mezi 18 a 24 lety hlasovali pro, v evropských volbách a volili v evropských volbách. To je situace, která nám připomíná, že pokud budou evropští občané lépe informováni, takže budou více zajímat evropské projekty. Zde je důležité vzdělání a výuka, jelikož do mezi cíle patří příprava na život a aktivní občanství a integrovanou společnost. Posílíme-li vzdělávání ve školách, tak propojíme Evropu s jejími občany. Není to žádná novinka, jelikož O, už od roku 76 má Evropská unie na programu právě toto úsilí. Tehdy Evropská rada už v roce 76 připravovala takovéto doporučení. Potom v, do, v době masterské smlouvy se vytvořil právní základ pro takovéto vzdělávání. Byl to článek 149, dnes je to ve smlouvě o Evropské unii. A jsem patří ve tvoření evropského rozměru vzdělávání v širokém eh, pojetí a patří tam i eh, jazyková eh, rozmanitost, mobilita studentů, mobilita pedagogického personálu. Unie může také posilovat výměnu informací o studentech a o osvědčených postupech. Také občanská angažovanost a připravenost lidí na život v Evropě. Od akčního plánu v roce 76 se přijala celá řada dalších programů. Spustila se celá řada nových iniciativ pro podpoření těchto projektů i v rámci EU 2020. A pařížská deklarace z března 2015 a k tomu to rovněž překláněla. Stejně jako eh, Erasmus+. Zde je jasná angažovanost, jasné nasazení, následovat cíle pařížské deklarace. Je to vícevrstvý akční plán a je třeba se uvědomit jeho cíle v širokém eh, pojetí. Musíme pracovat na porozumění eh, o skutečnostech Evropské unie. Výuka EU na školách v rámci osnov. To se opírá o myšlenku, že výuka ve školách by měla žákům nabídnout znalosti o důležitých záležitostech týkající se evropských e, otázek a evropských hodnot. To potom ovlivňuje přípravu e, žáků na další život a je potřeba hovořit i o návaznosti evropských hodnot na hodnoty jejich další, jejich vlastního členského státu. Většina členských států zapracovala toto vše do svých osnov a do vzdělávání pedagogů, ale existuje velký rozdíl mezi tím, jak to funguje v jednotlivých členských státech. Myslíme se, že lze udělat mnohem více, zvlášť pokud jde o osnovy, přípravu učebnic, vzdělávacích metod a výuku pedagogů. Velmi často dochází k tomu, že tyto materiály jsou velmi obecné, není tam do propojenost na další předměty, na další témata. Navíc se domníváme, že pedagogové nejsou často dostatečně vzděláváni, pokud jde o eh, jejich prvotní vzdělávání nebo následné průběžné vzdělávání, rozšiřování kvalifikace. Takže široké pokrytí evropských záležitostí by se mělo soustředit i na příslušné věkové kategorie a měly by se podle toho lišit i vzdělávací metody ve třídách. Měly by se používat interaktivní modely a e, externí e, pomůcky. Krom formálního vzdělávání se také překládá veliká role neformálnímu vzdělávání, občanskému vzdělávání. V tomto ohledu bych rád osobně poukázal na to, že třeba tyto kompetence v rámci formálního vzdělávání uznat a vytvořit bližší vazbu mezi formálním a neformálním vzděláváním. Na úrovni EU máme možnost díky evropským programům na pole vzdělávání a školství, jako je Erasmus+, Europe for Citizens a Creative Europe, toto všechno prosazovat. Tím se budou totiž vytvářet kulturní provázanosti, kulturní pochopení. A já bych zde rád poukázal na to, že další finanční podpora a širší přístup k mobilitě je zásadní, aby tyto programy měly pozitivní dopad na účastníky. V tomto kontextu bych rád přivítal program 2016 Erasmus+, který navazuje na pařížskou deklaraci a zvláště ty cíle, které posilují dopad Erasmu na posílení aktivního občanství a solidarity v rámci klíčové práce některých organizací. Navíc platformy jako je e-twinning, School Education Gateway, EPEL a další mohou pomáhat při vytváření dalších výukových materiálů a evropských projektů stejně jako vzdělávání o občanství. Virtuální platformy, jako například Příčeskun, koutek pro učitele, které se soustředí na různé věkové kategorie ohledně výuky o Evropské unii, jsou velmi důležité, protože umožní přístup k relevantním informacím, a to, že aktuálním informacím a aktuálním výukovým materiálům. To pomůže prosazovat výuku Evropské unii a bude docházet k výměně osvědčených postupů mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty. A to by se mělo všechno opírat i o výměnu informací mezi Evropskou komisí a, a specialisty z terénu. Děkuji vám za pozornost, já se těším a na vyjádření ostatních. Děkuji. Děkuji za e, tento úvod byl poměrně ambiciozní a velmi správně. Mně se to takhle líbí, protože toto je otázka nejen zajímavá, ale také zcela zásadní. Má e, řadu aspektů, otázku inkluze, e, růstu, posílení vědomí občanství. Pro nás, evropské občany, je to velká výzva a e, opravdu mě těší e, ta vášnivost, s jakou jste e, ten to téma uvedl. Dám teď slovo kolegyním a kolegům, stínovým zpravodajům nejdříve, pan Maro, a pak další. Děkuji, paní předsedající. Já eh, bych úvodem svého stručného příspěvku chtěl připomenout Žána Moneta, eh, který, když hovořil o úloze Evropské unie, eh, tak říkal, my ne združujeme státy, my združujeme E, lidi, e, konkrétní občany. A my v této souvislosti máme zapovinnost e, konkrétně přispět ke vzdělávání, k osvětě, k výchově občanů tím, že budeme nabízet taková přemostění, že budeme podávat ruku, která půjde nad rámec státu a tak dále. Programy výzkumné práce, odborné přípravy, to všechno jde tímto směrem. A na tomto základu eh, metodologickém a intelektuálním eh, bych eh, řekl asi tolik. Už prostě nemůžeme více čekat. Je nutné a urgentní se zabývat otázkou občanství, odpovědnosti, společného vědomí. Evropa teď má co dočinění s celou řadou výzev, které jsou časté Eh, a, na, eh, a náhle je to nárůst populismu, eh, který podporuje jenom ohledy na vlastní sobecké zájmy a to, co tvoří pojítko mezi v rámci Evropské unie, je něco, co musíme dále, dále tvořit. Takže pozor, buďme globálními aktéry na eh, celé, eh, celosvětové scéně, to je přece mise Evropské unie, proto musíme v historii, v, ve vývoji Evropy, ve všech těchto oborech eh, zdůrazňovat dimenzi Evropy, společné Evropy. To je důležité na všech stupních, ve všech stupních školské soustavy a pane Dragiči, doufám, že vám mohu poděkovat Opravdu srdečně vám děkuji za všechna tato slova, za velice výrazně ambiciozní eh, stvárnění tohoto tématu. a Evropská unie eh, ve školách. To je prostě výrazný posun. Eh, Evropská unie předložila studii v tom smyslu, že Eh, tady už je vlastně ta výuka k Evropě eh, součástí eh, osnov řadu let, ale teď jde o to vytvořit občanskou evropskou strategii, která by zahrnovala školy, osvětová zařízení, vzdělávací instituce ve členských státech. Všichni evropští občané musí znát význam procesu integrace, ochrany práv, která jsou zakotvena ve smlouvách a musí vědět, že Evropa představuje hodnoty, které sdílejí miliony osob. Předsedkyně. A teď kolega Lior, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jako kolegové budu se já snažit být maximálně kooperativní eh, v tomto výboru a vidět eh, přidanou hodnotu v řadě ohledů. Je tomu tak, ale tady skutečně hodně Eh, hodně eh, eh, si kladu, zdali tady je něco takového v tomto dokumentu, vidět euroskeptiky hned jako lidé, lidi, kteří jsou plni xenofobie, to si myslím, že prostě není, není v pořádku, protože ta euroskepse je v řadě případů velice odůvodněná a učit o Unie E, ve školách, to je prostě ten problém. E, problém učit o tom, jak Unie je dobrá. E, informace o Evropské unii jsou něčím, co prostě je třeba vítat, aby si lidé učinili kritický pohled na unie, ale tento projekt je něco, co opravdu nevítáme. To je něco úplně jiného. Já jsem hodně slyšel o politickém projektu, hodně jsem slyšel o tom, jak je skepse špatná, jak bychom měli měli lidi učit, aby nebyli, eh, nebyli skeptičtí, ale lidé mají přece demokratické právo uvažovat podle svého, jsou demokraté. A já se kladu otázku, zdali, jestli když se lidé budou více uvidě, eh, učit o Unii, zdali ji budou mít radši, eh, zdali si budou myslet, že skutečně děláme to nejfantastičtější, to je, co je možno dělat. Toto opravdu není do nespadá do pravomocí Unie unie, aby diktovala, co má jí obsahovat eh, osnovy ve školách ve členských státech. Členské státy si to do toho nesmějí opravdu mluvit a tak to se to také děje ve Spojeném království a říkají to různé strany, aby nějací eh, europoslanci vykládali a rozhodovali, co má být eh, v osnovách napříč unii. No to je prostě dehberoucí, jistě. Lidé se mohou navzájem od sebe učit, ale to, co jsem slyšel, to není vůbec otázka před, eh, prezentace nějakých dobrých postupů. A Evropa pro občany, no to opravdu nepředstavuje eh, dobré postupy. A to, co tady bylo řečeno o Erasmu+, Plus, eh, to mě opravdu rozčiluje. Já Eh, si myslím, že Erasmus je projekt pozitivní, to je zrovna jeden eh, z důvodů, proč já jsem proto, aby Unie eh, či Spojené království v Unii zůstalo, ale aby se to, z toho stalo něco, co se tady navrhuje, no tak to teda se omlouvám, ale z toho, co jsem podporoval, by se stal důvod, proč bych chtěl z Unie odejít. A já se ptám na závěr, proč tady je taková, takový názor, že jedna forma nacionalismu nacionalismu je špatná a druhá forma nacionalismu je dobrá. To znamená, že chcete, eh, chcete-li věřit ve svou eh, vlastní zemi, tak jste nacionalista. A pokud se chcete eh, podložit do víry v něco fikčního, nějakou fikci nadnárodní stát, tak jste dobrý člověk. To přece není možné. Mohli bychom se dívat trošičku za hranice sebe samých. Já si myslím, že určité pravomoci je třeba nechat státům. Toto je zrovna ten případ, no, nejlepší možný postup, tak dobře, ale vnucovat to někomu jako povinné pravidlo, to opravdu není možné. Vtělovat to do nějakého právního nástroje, do nějakého nařízení, no to je prostě něco, e, cesta, kterou by se Spojené království v žádném případě nepustilo a nepustí. E, předsedkyně, děkuji za e, tyto, tento příspěvek a teď pan Margal, prosím. Děkuji. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Myslím si, že bychom měli využít příležitosti, která vyplývá z zprávy pana Dragičiho. Měli bychom využít přesně to, co on říká. Paní předsedkyně přerušuje. Máte problémy s tlumočením? Má někdo problém s promlčením? Ptá se ještě jednou paní předsedkyně. Zase, že ne. Tedy, jak jsem již říkal, bylo by dobré, abychom využili příležitost, která vyplývá z této zprávy. A abychom byli důslední. To téma je důležité. Myslím, že nám všem leží na srdci. Erasmus je v Evropě důležitým aspektem. Nejde o to, aby to byla nějaká legislativa, nějaký zákon. O to nejde, ale program Erasmus byl velmi úspěšný. Je to relativně skromný evropský program, ale má obrovský multiplikační efekt. To je tedy takové poučení, které bychom si měli vzít. Ale to celé bychom měli doplnit dalšími aspekty. Jde nám o evropské mladé lidi. Jsou to děti a vnuci mě, mých, mý i mých vlastních kolegů. A jde nám o to, aby tito mladí lidé se cítili Evropany, ale ne proto, že jim to někdo nakazuje, nějaký zákon nebo nějaká legislativa. Jde o to, aby vyrůstali v tomto evropském povědomí, aby se takto cítili. Máme sice koncepci evropského občanství, ale e, ta, tato koncepce je ještě relativně otevřená, není vše ještě přesně nadefinováno, což je, myslím, takový úkol, pro nás v budoucnosti. Evropská ústava, kterou jsme chtěli vypracovat asi před deseti lety, nedopadla úspěšně. Ústavu nemáme a ten pocit evropanství se, myslím, čím dál tím více vytrácí. A tady je důležité se zaměřit na naše vlastní členské státy, na mladé lidi. Evropa by měla nalézt nějakou možnost, jak sama sebe vysvětlovat. To si myslím je důležité. Je důležité, aby se to nějakým způsobem dostalo do školních osnov, například evropské dějiny. Nemůže to samozřejmě být eh, koncepcí vysvětlování dějin z pozice vítězů či velkých mocností, z pozice velkých zemích, tak, aby malé zůstávaly na okraji. Ne. Od tohoto se musíme oprostit. Musíme jasně ukázat, na katastrofy, které probíhaly v minulém století, jaké měly příčiny a jaké měly dopady. Tak, přispět k tomu, aby školáci chápali evropské dějiny. Ano, již budu končit, paní předsedkyně. Momentálně v Evropě, myslím, zájem o takovou tu výuku je. Podívejme se například na Řecko. Řecko pořaduje Evropu, chce, aby Evropa existovala. Navzdory veškerým problémům a antievropským postojům, které bohužel se v poslední době objevují v čím dál tím větší míře. A dále krize s uprchlíky, to je jasný, jasné volání po Evropě, potom, aby Evropy bylo více. A potřebujeme semknutou Evropu, ne nějaký volný spolek států. To je, myslím, zjevné a jasně to vyplývá ze současné situace. A měli bychom se naučit toto vysvětlovat na našich školách, na našich univerzitách. Potřebujeme odpovídající vzdělávací systémy a to je, myslím, i přístup pana Dragičiho, který bychom měli podpořit. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. Eh, já musím říct, že toto je úvaha nebo úvahy, které eh, mám velice ráda eh, které tak trochu otevírají eh, naší pohledy na Evropu. Tak Malinov a pak další a pak uzavřeme seznam. Děkuji. Já si myslím, že tato rozprava neskončí po eh, přijetí této naší zprávy. Velký problém tkví v tom, že bychom tady měli asi trošičku rozlišovat mezi tím, co chceme pro Evropu a tím, co chceme obecně Eh, učit ve školách. To jsou podle mě dvě velmi odlišné věci. Takže abych eh, začal obhajobou eh, myšlenky, základní myšlenky této zprávy, protože to tady bylo spochybněno. A mimochodem budeme mít problémy s tím, proč tohle děláme, protože i v tomto výboru to není až tak jednoznačné. Za prvé, jsou tady určité obecnější zásady, které můžeme objevit pokaždé, když dojde k eh, organizaci nějaké politické společnosti. Je to obecná zásada, že žádný politický režim, žádná unie eh, prostě nemůže nechat stranou, nemůže se tomu vyhnout. A o, co, o čem hovořím? Hovořím o tom, aby Evropská unie měla eh, právo, základní právo, tu otázku učit o sobě ve školách diskutovat. To je základní právo každé unie unie, aby se pokusilo přesvědčit své členy, eh, v tomto případě evropské občany, že stojí za to v této unii být, že to má smysl a aby se tedy tato unie pokusila vyučovat, os, provádět osvětu svých členů eh, pro určité hodnoty. Jiný, jinak, pokud by tomu tak nebylo, tak by žádná unie neměla smysl, neměla by existovat, pokud nemá vůli získat souhlas souhlas svých eh, občanů, svých členských států. A proto eh, máme přece právo nabízet eh, prostřednictvím této zprávy z vlastní iniciativy myšlenku učení se o Unii ve školách. To je třeba říct opravdu nahlas. Žádná Unie bez tohohle nemůže existovat. Co můžeme učit ty mladé lidi? Já bych to viděl tak, že takovýto přístup eh, by mohl eh, třeba eh, učinit Unii pro mladé lidi ještě abstraktnější, mohl by je od Unie odvrátit, protože nemůžeme nevidět, že tady je velice silný prout proti Unii, proti její existenci uvnitř našeho společenství. Takže myslím si, že nejlepší by bylo propojit hodnotu Evropské unie s historií konkrétního státu sportu. Domnívám se, že jak koliv každý členský stát může vyvinout určitou metodologii a určitý přístup, který může prokázat, že z historického hlediska je existence Evropské unie něčím dobrým. Eh, dovedu si například představit společný postup pro všechny země bývalého východního bloku. Tady je jednoznačně eh, pádný argument pro, ně, pro všechny. Víme eh, všichni, jak to vypadalo v roce, mezi lety 48 až 90 minulém století. Pro deset členských států je toto velice zásadní pádný argument. To za prvé. Za druhé se domnívám, že bychom měli zdůrazňovat ne to, jak Unie funguje, to je tak trošičku součást politické vědy. Já jsem mimochodem profesorem politických věd, takže vím, jak toto e, studentům předkládat, ale domnívám se, že jediná e, jediné propojení pro mladé lidi s Unií je prostřednictvím práv a svobod práva a svobody. Takže tady bych eh, to ukončil, protože jinak bych musel hovořit úplně o všem ostatním, což by bylo velmi, za, eh, velmi dlouhé. Ale opakuji, ne snad, že každá země má svůj vlastní názor. Já se to nemyslím. Myslím si, že tady jsou tři, čtyři hlavní myšlenky o Evropě. Například e, v západní Evropě jsou e, tři, čtyři země, která, které mají svá specifika. Pak jsou tady tedy východoevropské země, kde prostě v zásadě veřejné mínění sdílí určité myšlenky. A pak e, pro mladé lidi práva a svobody, protože oni žijí v Evropě. Oni se socializují civilizují v Evropě, narodili se tady a nemají žádnou myšlenku, nemají žádné povědomí o nějaké alternativě. Takže prostřednictvím práv a svobod můžeme vysvětlit víc o existenci e, Unie. A pak jim ukázat ty alternativy. Ne snad, abychom je zastrašovali, ale ukázat jim, jaké by to bylo, kdyby žili v zemi, e, Eh, jako je ta, eh, dejme tomu, eh, země, která nemá, nemá členství v Unii, jaká by měla prá, jaké by měly práva, jaké by měly svobody. Já hovořím o určité zkušenosti vlastní. Často chodím v Bulharsku do škol, vidím, jak studenti reagují historie a jejich svobody. Na to reagují nejvíce. Jistě je tady ještě řada dalších věcí, ale já se teď snažím eh, tedy eh, to vidět z, pomoc, eh, z pohledu té zprávy. Předsedkyně, děkuji za velice zajímavý příspěvek. Eh, každopádně to bude velice zajímavá zpráva, jedna z nejzajímavějších celou řadou názorů, které ji provázejí. A dalším e, řečníkům bych jenom doporučila, aby se e, snažili dodržet e, co, e, svůj čas. Teď kolega a pak paní Šojdrová. Děkuji já nevím, eh, jak se tlumočníkům podaří říct, co řeknu, jestli je to prostě převoditelné. U nás doma se říká asi tohle. Byl to boj za mír, ale nakonec všichni zemřeli. To je takové naše rčení. Proč eh, ho teď zrovna zmiňuji? Eh, no, protože v některých dalších oblastech je tomu tak, že se třeba snažíme eh, řešit eh, globální oteplování a ono přitom stále narůstá, alespoň eh, u nás je tomu tak. Nebo u nás doma. Tam bojujeme proti korupci zuby nechty a korupce pořád narůstá. Já mám takový pocit, že to snad někdo přeživuje, protože jinak by to nebylo snad možné. Jinak by tady vlastně nebyli už žádní voliči, kdyby už nemohli atakovat Evropu Evropu, tak by některé strany neměly voliče. E, jak by získaly ty strany další hlasy, kdyby nepodněcovaly všechny tyto záležitosti? A já si proto myslím, že tento nástroj, který je tady navržen, je zcela zásadní. Je to nástroj, e, který nám umožní zavést eh, určité základní pojmy o Evropě, základní pojmy, základní eh, principy, které nás eh, přibližují jedním k druhým. Tady prostě existují určité důvody, určité motivy, historické, kulturní, zeměpisné. Je to prostě obě, je to oblast, je to prostor, který je jednotný z, celá, z celé řady důvodů. A jsou tady politici, kteří dnes získávají body, protože jsou proti Evropě, mimochodem i ve Spojeném království, které já osobně velmi respektuji, ale e, je to otázka toho, že žádná kultura, žádný evropský stát nemůže existovat v izolaci. Nikdo se tady prostě neobjevil ze dne na den izolovaně na této planetě. Všechno je to výsledkem určitého historického vývoje, eh, prolínání s dalšími prostory kolem Evropy. Proto je Evropa jednotným prostorem a mladí to musí vědět. Děti a mladí, eh, kteří doufám pochopí, věřím tomu z celé celé své duše, že být Evropanem je skutečně šance. Gramatikátis. Děkuji, pokusím se být velmi stručný, paní předsedkyně, protože čas již velmi pokročil. A ta záležitost je velmi komplexní. A v minulosti jsme o tom již často hovořili. Ale ten optimismus, který mají mladí lidé, kterým byla udělena eh, cena Kala Velikého, je, myslím, pro Evropu nadějí. V posledních letech v Evropě zažíváme trojí krizi, dlouhodobou krizi veřejných financí, rozpočtů, dále krizi, která se týká terorismu a pak eh, tragickou krizi uprchlíků, kterou zažíváme nyní. A jak zareagujeme? Já si myslím, že odpovědi musíme vždy nalézat v minulosti, v kultuře a ve vzdělávání. Zprávu pana Dragičiho pokládám za velice dobrou, ale velmi obtížnou s ohledem na cíle, zda jsou realistické. snaží se jít správným směrem, ale myslím si, že na tom dobře vidíme, jak obtížné je něco takového provést, zrealizovat tak, aby výuka o EU na školách byla skutečně pro žáky zajímavá a atraktivní. Ale navzdory všem obtížím si myslím, že je možné v této věci pokročit a já rád se do této práce zapojím. Děkuji, Judy Ward. Um, I'll be very brief. Já jen velmi stručně, já vím, že budu potom představovat svoji zprávu a existuje zde určitý synergický efekt mezi naší a vaší prací. Já jsem jenom chtěla navázat na to, co říkali kolegové ohledně těch úžasných mladých lidí, které jsme zde dnes eh, dopoledne potkali a o to zde jde. Evropa patří mladým. Je to tak? A jim máme nabídnout ty nejlepší možné nástroje, aby zkoumali svoji identitu, své vztahy s dalšími v dané zemi, v daném regionu, aby navazovali vztahy i e, s lidmi e, z dalších států. A vzdělání, hlavně neformální vzdělání za poslední e, roky, to je moje parketa. Dlouho byla Máme zde příklady nejlepších postupů, které můžeme použít, můžeme je dále přizpůsobovat a rozšiřovat a to si myslím, že je důležité. A víte, že mě je vždycky hrozně líto, když někdo, kdo přijede do tohoto parlamentu, tak má pocit, že je nešťastný z toho, že je z Evropy. A já mám velmi rozmanitou identitu. Jsem Evropanka, jsem ze severozápadu, jsem Britka, jsem žena. Je to, o to zde jde a tohle já chci hájit na poli Evropského parlamentu i ve své vlastní zemi. A je mi vždycky hrozně líto, že moje vláda nenabídne mladým lidem, mladším než 18 let, možnost volit v, následujících, v následujícím referendu, jelikož je to jejich budoucnost, o kterou zde jde. Našich dětí a našich vnoučat. Děkuji. Děkuji, Čulí. A má komise nějak? Paní předsedkyně, já myslím že je jasné že je třeba učit o evropské unii to bych chtěla říct jako bod číslo jedna žáci se musí dovědět o institucích evropské unie o jejím fungování to tady snad myslím nikdo nezpochybňuje. otázka je jak se e, o evropské unii má učit a to nepochybně je e, prioritou členských států. evropská unie nemůže Eh, nadiktovat osnovy my tady v evropském parlamentu nebudeme moci říct jak jednotlivé členské státy to mají provádět ale rozumím tomu že je naší ambicí eh, koordinovat prostě vyslat signál o tom že očekáváme že jednotlivé členské státy učí Ehm, my kteří jsme prošli tím eh, obdobím komunistické nesvobody tak jsme velmi eh, citliví na jakýkoliv ideologický vliv eh, v české republice ve školách se nesmí prezentovat politické programy stranické politické nesmí se dělat kampaň ale žáci se musí učit o ideologiích musí se o nich dovědět čili já rozumím tomu že eh, žáci že školy musí provádět výuku o evropské unii ale musí se žáci i učitelé cítit svobodně aby se oni sami svobodně potom rozhodovali o svém vztahu k evropské unii. a já osobně jsem přesvědčena o tom že čím více budou vědět o evropské unii tím bude jejich vztah pozitivnější Ehm, ale musí to být jejich svobodné rozhodnutí. a děkuji tady třeba kolegu malinovskému který to velmi dobře vysvětlil jaký potom je další eh, dopad až do eh, studií třeba na vysokých školách. nepochybně tedy rozumím i tomu eh, té výhradě kolegy laura který se zmínil o tom že já to také tak cítím že informace ano co nejvíce informací já jsem přesvědčena o tom že čím více informací budou mít tím více pozitivní jejich vztah bude. E a teď prosím zástupce komise Sophie Barno. Máme ji zde v sále? Prosím. Děkuji za podporu a pozitivní přístup k návrhu komise. My jsme... Jak bylo velice správně zdůrazněno, eh, učovat o Evropě ve školách je komplexní projekt, který má celou řadu dimenzí. Může to znamenat eh, vyučovat o Evropě jako o instituci, jako o společné historii, ale zároveň to také znamená vyučovat demokracii, podporovat aktivní občanství, eh, vytvářet předpoklady pro to, aby tady vznikal pocit sounáležitosti, Eh, hovořit o základních hodnotách, takže už během dnešní rozpravy jsme si uvědomili, že to je velice komplexní, že to je možno eh, eh, k tomu přistupovat z různých stran. Jistě je třeba informovat mladé lidi o Evropě, abychom jim pomohli vytvořit si názor, jak to tady také zaznělo. Je nutné, aby měli nástroje, aby, které by jim umožnili si vytvořit názor. Profesoři je musí na této cestě do provázet. Chci také poděkovat panu Dragičimu za to, že informoval parlament o různých nástrojích, které již existují. Zmínil program Erasmus+, který má také tu dimenzi vzdělání a výchovy k občanství. Hovořil o různých platformách, Twinning, School Education Gateway a další, které umožňují vyměňovat si názory, tak aby profesoři mohli i na těchto věcech pracovat a vyučovat a umožňují je to e, také vidět, co se děje za hranicemi vlastní země, e, aby se lidé, e, profesoři tedy konkrétně, mohli lépe zhostit svých úkolů vůči mladým. Hodně nástrojů už školy k dispozici mají. Naším cílem, naší ambicí je je ještě rozvoj, rozvinovat, aby se o Evropě hovořilo se znalostí vleci, věci. Děkuji kolego Dragiči, aby teď mohl reagovat, prosím. Ano, děkuji. Děkuji tady všem eh, těm, kteří podporují tuto myšlenku, tento projekt a i těm, kteří ho nepodporují. Eh, mají samozřejmě právo mít svůj vlastní názor. Já bych rád eh, chtěl poděkovat eh, panům Diakovi a Diamatikasovi za to, že se eh, zmínili o těch mladých lidech, které jsme tady před chvílí měli a kteří jsou živoucí ehm, důkazem solidarity, evropské solidarity a když jsem odešel z Rumunska v roce 89, tak jsem se odebral do Řecka, eh, někdy hovořím řecky. Eh, slovo skepticismus, skepse za Sokrata a Aristotela označovalo lidé, lidi, kteří prostě přemýšlejí. Takže ti, kteří jsou skeptici, tak by možná někde měli sedět a přemýšlet, ale neměli by možná konat. Já už se teda dál tímhle směrem ubírat nebudu, ale asi mojí, jem, moje jemné vybídnutí jste všichni pochopili. Za druhé, je velice důležité, aby člověk, který není vzdělaný, vzdělán či informován, eh, si uvědomit, že takovýto člověk neví, co dělá, neví, jaká má práva. Já vím, o čem hovořím. Já jsem z romské menšiny a víte, co se nám děje, nejsme informováni, nevíme o svých právech eh, je nás mnoho milionů, kteří nevíme o svých právech člověk, který e, o svých právech nemá povědomí, je snadno manipulovatelný. To za druhé. Za třetí. Jean Monnet řekl poměrně zajímavou věc před 50 lety e, e, tady prostě napříč hranicemi existuje společný zájem. Nezapomínejme na to, na ten evropský sen, který pro nás kultivovali Schumann a Monet. A úplně poslední věc je pro mě nesmírně důležité si uvědomit, že pokud je ten ta skepse tak eh, hodně silná, zakořeněná, tak možná, možná Každá evropská země by měla poslouchat pouze jenom svoji vlastní hudbu, neposlouchat žádnou eh, hudbu z jiných eh, evropských zemí. Měli by jíst své vlastní eh, potraviny, svá vlastní jídla, tančit své vlastní tance. Pokud nevěříme v evropský cen, tak bychom měli všechno cizí odmítnout. A jsou lidé, kteří říkají, že jsou apolitičtí, tak by měli žít v nějakém apolitickém státě. Možná, že by mohly být bez státu. Ne, ne, neexistuje ale žádný stát, který byl naprosto nezávislý na všem ostatním. Děkuji. E, tak já jsem si jista, pane kolego Dragiči, že jste ten úplně nejlepší zpravodaj, kterého si dovedeme představit pro toto téma, vzhledem k vaší vášnivé obhajobě tohoto tématu a vzhledem také k tomu, že e, jste členem významné menšiny, e, menšiny romské a že se staráte o to, aby tedy Evropa byla tématem ve školách. Já jsem e, opravdu přesvědčena, že najdete e, ten nejlepší možný způsob, jak dosáhnout toho, aby e, se tato slova dostala i k těm, kteří své evropské občanství až tolik necítí. Myslím si, že pan kolega Manek chtěl položit tuto otázku a e, je třeba se soustředit na tyto sdílené hodnoty, Evropu demokracie, svobod, e, práv a tak dále, ale pak jde také o vzdělání směrem k aktivnímu občanství. Můžeme být kritičtí, můžeme být skeptičtí, ale musíme přece vědět, co Evropa znamená, protože celá řada mladých lidí mají dvojí občanství, a nevědí e, o svých právech, o evropském občanství vůbec nic. A ještě něco e, existuje tady poměrně velice nízká volební účast mladých v evropských volbách. To je jasný signál, na který musíme nějakým způsobem reagovat. E, tady už opravdu jde o určitou osvětu, o určité vzdělání a chtěla bych ujistit i ostatní kolegy, že organizace vzdělávacích systémů je v pravomocí členských států. Evropa se do toho vměšovat nebude, ale je možno eh, vstupovat do hry s integrací dobrých postupů a tak dále, tak aby metodologie a vzdělávání především učitelů v té první linii měla také tu evropskou dimenzi. To je, myslím, naše právo a náš úkol. Eh, hodně eh, úspěchů eh, zpravodaji i stínovým zpravodajům a ještě jednou za, t, za ta, děkuji za ta krásná slova. Další bod, velice zajímavý a důležitý. Dnes máme opravdu bohatý program. Tady je s pravodajkou Jilly Ward. Jde o mezikulturní dialog. A jedná se o e, stanovisko z vlastní iniciativy. Jak víte, tak v září proběhlo veřejné slyšení a e, v prosinci budeme hlasovat e, Eh, ve výboru je nutné do 23. října do 14 hodin předložit pozměňovací návrhy a Žilí má teď slovo. Um, thank you very much, Chair. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i sekretariátu a dalším kolegům, kteří mi moc pomáhali v mé práci. Já bych jenom chtěla připomenout, že jde o mezikulturní dialog a rozmanitost a podporu základním právům Evropské unie. Dovolte mi krátké shrnutí. Zpráva je takovým pokusem vytvořit ehm, po pařížských útocích ehm, další mm, rozpracovat toto téma na základě pařížských útoků poté, co se dohodli eh, na dané věci ministři kultury, vytvořit jakýsi rámec pro umožnění příležitostí všem. Chtěli jsme vytipovat příležitosti i problémy a zpracovat konkrétní doporučení a akční plán pro jednotlivé státy a pro Evropskou unii zvláště. Šlo o větší využití kultury ve vnější činnosti a zapracovat kulturu do evropského programu. Rovněž také uvědomit si jedinečnou roli, kterou inkluzivní vzdělávání a kultura mají při budování odolné, soudržné komunity budoucnosti. Já jsem při zpracování zprávy uplatnila přístup, který se opíral o dva principy. Jednak pozitivní tón, kde si uvědomuje problémy a výzvy, s nimi se v tuto chvíli setkáváme, ale spíše se soustředím na příležitosti a možnosti, jak odprezentovat mezikulturní dialog a jak Eh, pomoc se budování inkluzivnější společnosti. Opírá se to o různé hovory, které jsem absolvovala v různých společnostech, v různých komunitách, které v tuto chvíli se cítí velmi ohroženy a jsou eh, často vyděšené, kde mají pocit, že dominantní tón ve společnosti, jak se vylučuje, dokonce zastrašuje, takže jsem se snažila o pozitivní tón, i když se to samozřejmě odvíjelo od tragédie v Paříži. A druhý princip, s nímž jsem pracovala, bylo uplatnit integrovaný přístup k tomuto širokému tématu, abych nijak nevyjmula kulturu a mezikulturní dialog od ostatních činností. Chtěla jsem vybudovat naopak mosty a pracovat se synergickým efektem. Pracovní metoda mé práce byla právě maximálně inkluzivní. Já jsem se sešla s celou řadou zástupců občanské společnosti, neziskových organizací, lidí z terénu. A to bych udělala stejně. Já bych takto postupovala stejně, já už jsem to říkala, já jsem uh, v okamžiku zvolení eh, členkou Evropského parlamentu nezměnila svoji, mm, svoje původní působení. Já takhle pracuji a pracovala jsem tak desítky let v terénu a tak jsem se setkávala se zástupci občanské společnosti a neziskových organizací tehdy, ale dělám to i dnes v Evropském parlamentu, pracuji s nimi, průběžně s nimi hovořím a znám tyto organizace i v Británii. Já doufám, že tím eh, obohacuji svoje zprávu, protože se opírám o fakta a skutečné informace z terénu. Ty mi pomáhají hledat ta pravá řešení. Také jsem se sešla se zástupci komise eh, Lucemburského předsednictví v radě a eh, Evropské agentury pro lidská práva. A na základě těchto hovorů jsem, jsem uspořádala konferenci v létě. Pomáhali mi mladí dobrovolníci. I tak můžeme s nimi e, sdílet naše pravomoci a možnosti rozhodovat a, a i taky můžeme uvolnit ruce, aby se mohli opravdu angažovat a účastnit. Pracovala jsem se stínovými zpravodaji, co to šlo, měli jsme na začátku procesu hned setkání, abychom se vyměnili informace. Po tomto zasedání myslím, že bude další jednání stínových zpravodajů. Vlastně já nevím, protože ještě mám něco dalšího, protože musím hlasovat v jiném výboru, ale uvidíme. Každopádně ta práce je velmi produktivní, velmi se všichni nasazeně účastníme a já ještě chci doplnit k pozměňovacím návrhům, že samozřejmě zde Máme omezený čas i omezený prostor na text, to je platí. Budeme se tedy muset maximálně snažit o stručnost, ale zároveň o výstěžnost. A já se pokusím rozpracovat další témata, jako je rozmanitost ve školách, mobilitu, synergický efekt a partnerství mezi formálním a neformálním vzděláváním, genderový pohled, využití dědictví a historie, snaha nerozdělovat, ale naopak spojovat. Tam patří i příspěvek migrantů, a zabránění radikalizace. A teď nemyslím jenom menšiny, teď myslím i uh, boj proti stereotypům většinové společnosti, jelikož to je něco, s čím zápasíme, ať už jste člen většinové společnosti nebo, menšiny, nebo menšiny, spolupráce s UNESCO a dalšími organizacemi a chci tam také vypíchnout upozornění na postižené boj proti šikaně i kyberšikaně a chci také využít možnosti, které nám skytají stávající programy. Nemusíme objevovat už objevené, můžeme stavět na tom, co existuje. Já se těším na příspěvky do diskuze od svých kolegů a doufám, že budeme mít možnost pracovat velmi dobrou zprávu Evropskou, Evropského parlamentu a doufám, že ministrům školstvím tato zpráva pomůže při jejich zpracovávání dalších politik a postupů. Já musím hlasovat ve výboru Regi. Já bych ráda naslouchala, ale bohužel budu muset utéct. Děkuji. Děkuji, Julie. Určitě to bude skvělá zpráva. Nemáme až tak moc času, takže každý bude hovořit pouze tři minuty. Každý stínový zpravodaj dostane slovo. Olvinius, děkuji. Děkuji vám za práci a děkuji také za možnosti, možnost se k tomuto tématu vyjádřit. Je to skutečně zpráva s dobrým záměrem. Já přejdu do maďarštiny. Je velmi důležité, že jsme zahájili práci společně, jak už říkala kolegyně. Bylo to krátké setkání v létě. Já doufám, že příště se sejdeme na delší dobu a že to bude eh, jaksi uchopeno trošku organizovaněji. Teď k tomu, jak bychom zprávu změnili. Je důležité, že právním základem je e, odstavec 17 Lizabonské smlouvy. Tento článek, já nejsem sice právník, ale tento článek by se měl objevit podle mého ve zprávě, abychom tam měli tu právní genezi podchycenou. Hovoříte o tom, že, řík, že zde jednáme o prevenci radikalizace. To je velmi důležité, ale zároveň je důležité volit správné nástroje. A já si myslím, že zpráva správně poukazuje na to, že tam, kde nemůže zasáhnout stát, musí zasáhnout příslušní aktéři. Proto potřebujeme spolupracovat s neziskovými organizacemi, A zde je jenom drobně uvedena role rodiny. Myslím si, že i ta by se měla zde eh, více objevovat, protože jsou oblasti, kde nikdo jiný nezasáhne. Je to rodina akorát komunismus a fašismus pořád upozorňoval na hlavní roli státu. To musíme, musíme být schopni rozlišovat a uh, mít tam hned několik odrážek. Kromě neziskových organizací si myslím, že by se tam měly objevit i církve. Víme, že Evropa má, co se týče vztahu církve a státu, různá úpravy, ale my musíme vymyslet nějakou formulaci, která bude fungovat jednotně. Jinak totiž nepochopíme migranty, pokud nebudeme dostatečně otevření. To není žádná nová forma náboženství a uchopení náboženství, ale spíše upozornění na roli náboženství. Já jsem si tu zprávu přečetl velmi podrobně. Je mi líto, že mám jenom tři minuty, ale říkám, budu předkládat pozdějací návrhy. Děkuji. Ano. Maro. Děkuji. Paní předsedkyně, já jen stručně. Tato zpráva je velmi ambiciozní a pojednává v podstatě o všem, o čem jsme hovořili mm, na našem setkání a na setkání stínových zpravodajů. Navíc je to velmi výstižně zpracováno, což je vždycky dobře. Důležitá je ta vnější kulturní činnost a kulturní diplomacie. To navazuje i na stanovisko, k němuž jsem přispíval. Pokud bych si mohl dovolit eh, pár kritických bodů, tak si myslím, že by bylo dobré některé věci zkonkretizovat. Například potřebujeme evropského zástupce, který bude mít na starosti koordinace a uspořádání kulturních programů, integrace prostřednictvím mobility kulturních pracovníků, přednostní zacházení, jako jsou kulturní víza, výzkum, výzkumné projekty, stipendia pro kreativní pracovníky a umělce, akční plán UNESCO 2005, i to by se mělo zapracovat. Bylo by dobré zapracovat mechanismy kulturní rozmanitosti i do plánů na řešení humanitárních krizí, vytváření Evropy pro občany a projekty pro občany podporovat vzájemné pochopení kultur. Já bych chtěl říct, že je to zpráva velmi kvalitní a velmi výstižná. Já doufám, že to jsem řekl, ještě pomůže dál eh, navázat. Děkuji a prosím, Megal. Děkuji také velmi stručně. Předložíme několik pozměňovacích návrhů. Ale jinak jsme pro zprávu, vůbec nechceme ničemu jo, jak si odporovat, co je v ve zprávě či něco měnit. Chceme pouze něco doplnit, aby zpráva byla konkrétnější a v několika případech také trochu ambicioznější. To bude tedy cílem návrhu. V podstatě bylo řečeno všechno, ale často si ne vždy vzpomeneme na vše, co jsme již řekli a nevždy realizujeme Evropská listina základních práv, tam je mnohé, ta platí, ale já si myslím, že bychom měli vyvinout úsilí v tom smyslu, abychom neustále připomínali, připomínali společnou odpovědnost všech demokratických systémů, vlád, odpovědných osob ve společnosti a nikdy nesmíme zapomínat ani na média. tomto ohledu jde skutečně o ochranu té skutečné rozmanitosti našeho obyvatelstva, která se musí ozdrážet také v médiích a dále vzdělávání, školení, další vzdělávání učitelů a vysokoškolských učitelů, tak, aby všichni dbali na aspekt rozmanitosti. Předepsané cíle myslím si, že by měly být součas, součástí zákona. Mám tím na mysli nediskriminace, dále respektování kulturní rozmanitosti. V našich společnostech je to již běžné, ale je třeba to realizovat všude a dobře zohlednit v evropských programech. A dále téma, o kterém tady vlastně hovoříme již celou dobu. Myslím si, že by bylo vhodné změnit eh, naši koncepci Erasmu. Mám tím na mysli, aby to bylo diverzifikovanější. Pokud máme na základních a středních školách pokud bychom měli na základních a středních školách učitele a učitelky, kteří by toto mohli realizovat a lépe hájili, tak si myslím, že by to byla vhodná cesta. Děkuji. Paní předsedkyně, Paní zpravodajko, kolegyně, kolegové, já eh, když čtu tuto zprávu, tak eh, si říkám, že i kdyby se Unie přetavila ve zlý sen, tak někteří z vás se nikdy neprobudí. Pořád je to takové vznášení evangelia, podpora multikulturalismu eh, od roku 2010-2011 E, vlastně e, všechny země uznaly, že to je prostě totální propadák. Když člověk čte tuto zprávu, tak si uvědomujeme, že to, co e, vás vede, je nějaký intermondialismus spíš než realita. Víte, co se odehrává v našich zemích v posledních měsících a tvrdíte, že tady jsou prostě Eh, snahy eh, menšiny eh, Eh, odklonit od možnosti eh, rozhodovat. Někteří, disk, eh, někteří diskriminují, ale jsou to právě evropští občané, kteří jsou vyčlenováni. Na nich jsou, ty hlavní, jsou ta hlavní břemena. Kultura se zdá se stávat novým trojským koněm Evropánům a znovu by se tady měly roztahovat pravomoce Evropské unie proti vůli členských statů, eh, států. Ti, kteří se snaží být trochu realisti, eh, tak se proti tomuto textu zásadně postaví. Děkuji. Pluralismus eh, kultury je prostě tady dokázán v našem výboru jednu minutu těm, kteří nejsou stínovými zpravodaji, je jich celá řada. Skončíme u paní Trupel ale dostáváme se do časového presu, takže prosím každého, aby se omezil na těch 60 vteřin, jinak se nám nepodaří všechno dodržet. Děkuji. Žádná země nemůže takovouto krizi, teď hovořím o globální krizi, E, vyřešit sama. Tato krize je globální a potřebuje globální řešení. E, tady jde o určité kroky, e, které je třeba učinit, aby se vyřešila krize z uprchlíků. Z uprchlíky David Miliband a Zelma Gibler ji vytvořili. Myslím si, že sektorální politiky jsou položené na určitých hodnotách, ať už se jedná o politiku pro mladé, pro ženská práva, pro rovnost, zahraniční politiku a tak dále. Všechno tohle se musí ale přizpůsobit novým podmínkám. Eh, potřebujeme integrační procesy, potřebujeme neformální eh, vzdělávání, kulturu, sport a takovéto události musí být do zprávy také začleněny. Jako parlamentní výbor bychom Evropskou komisi měli vést k tomu, aby více využívala kulturní dialog, kulturní diplomaci a tak, e, aby se tady rozvinula nová zahraniční politika. Jsou to určité boje, které musíme dále e, vést. Jsou to, e, je to strach, který musí musíme překonat eh, pomocí vzdělávání, odborné eh, přípravy a poukazováním na naše základní hodnoty. Předsedkyně, děkuji eh, pan kolega. Budu velice stručný, paní předsedkyně. V té úplně první větě zprávy pana Dragiče se činí Eh, synergie mezi vzdělávacími systémy v Evropě a Julie Ward hovoří o eh, vážnosti vzdělání. Eh, jistě, my všechno tohle víme, víme, jaké tady máme nástroje. Samozřejmě Eh, jsme eh, do tohoto angažováni. Je třeba eh, prostě to takto vnímat, je třeba být angažován, abychom mohli něco prosazovat. Já vím, že Julia je velice angažovaná, známí, ona prostě je oddána myšlence mezi kulturního dialogu v Evropě, ale teď jsme v určité obtížné situaci, nicméně doufám, že řešení společně najdeme. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hovořím jménem profesora Kradekeckého, který je stínovým zpravodajem. Zpravodaj říká, že není nutné eh, vymýšlet již vymyšlené. Eh, já věřím, že to myslí vážně. Každopádně subsidiarita tady musí být opravdu zásadně dodržována. Něco, eh, co chápáme, neznamená, že ještě prostě všichni to vnímají jako kulturní hodnotu a jako hodnotu pozitivní pozitivní. Tato zpráva skutečně se vztahuje k předchozím rozpravám a já doufám, že tady ovšem nevznikají E, e, názor, že lidé, kteří chápují jinak historii, by neměli jíst jídlo jiných zemí. To je prostě arogance, která by tady neměla mít místo. A já říkám, e, poslouchejte demokratické, skeptické hlasy, protože pokud budou tyto hlasy ignorovány, tak alternativy mohou být mnohem horší. Předsedkyně, děkuji. Děkuji za dodržený čas. Poslouchejme se navzájem, pan Dramatikakis a pak paní Trupel. Děkuji. Téma, kterému se zpráva věnuje, je, myslím, v podstatě nekonečné, stejně jako vesmír. To, co jsem zatím viděl Myslím, z toho mi vyplývá, že ta zpráva se ubírá správným směrem a že zpravodajka přistupuje dobře k tématům. Pouze by se mi více líbilo, kdyby ty návrhy byly poněkud realistější a kdyby byly poněkud upřesněnější. Já to vlastně říkám často, eh, takto poznámku paní předsedkyně. Je lehké napsat slova, ale po těch slovech musí přicházet i činy a ti, kteří se zasazují o kulturní rozmanitost, o multikulturalitu a kteří věří v evropské hodnoty, mají mnoho slov, ale veškeré tyto hodnoty, které podporuje i pan Juncker v posledním balíčku, je třeba prakticky před, přetvářet v realitu. Děkuji. Paní, paní Trupel. Já bych ráda reagovala na to, co říkal francouzský kolega. Podle mého názoru Evropská unie nikdy neměla odejmout regionální nebo místní identitu. Je to vždycky o navíce, o možnosti sdílení a o možnosti mít i evropskou identitu. O to jde. To nejde o to, že bychom měli někoho o něco připravit. Je to naopak o obohacení a rozšíření možností. A to si myslím, že je na této zprávě velmi půvabné. A pak bych ještě chtěla říct, co se mi líbilo na přístupu ke zpracování této zprávy, že kulturní rozmanitost vlastně eh, se zde prolíná se zahraniční politikou, vnitřní politikou Evropské unie ohledně hodnot a protože příští rok budeme mít přeskum MFF, tak si myslím, že je dobré provést určité vyhodnocení kulturního dialogu a kulturních projektů a to si myslím, že by se mělo v této zprávě také objevit. Děkuji. Děkuji vám. Chce do toho vstoupit komise? Děkuji, já jen stručně. Chci říct, že z hlediska vzdělávání, my jsme zde tedy většinou za školství, ale uh, a, pardon, za kulturu, ale myslíme si, že tohle je velmi dobrá zpráva, která upozorně na to nejdůležitější a jsme rádi, že se tato zpráva objevuje právě v této době, kdy se ministři školství dohodli na závěrech a na návaznosti na pařížskou deklaraci. Jsme rádi, že se zde zpracovává různá úroveň, evropská úroveň a národní úroveň eh, realizace plánu. A pak bych chtěla souhlasit s tím, co už zaznělo, je třeba, aby byl celý přístup mm, integrovaný, je to výborný most mezi vzděláváním a mezi kulturním dialogem a odvíjí se to od eh, představy, že je třeba postupovat průřezově dovolte mi dvě konkrétní připomínky. Když se podívám na zprávu, tak si říkám, že by mohla být ještě užitečnější, pokud by byla konkrétnější, co se týče přístupu ke vzdělávání a podpoření, pochopení a porozumění. A pak ještě by se tam mělo objevit, že pedagogové by měli být klíčovými eh, aktéry a myslím si, že v odůvodnění je dobré, že se objevuje Erasmus+, ale myslím si, že by se tam mohl objevit i politický rámec a spolupráce vzdělávání a e, odborného školství 2020, Education and Training 2020 a potom návaznost na pařížské e, závěry. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat. 7. prosince se bude hlasovat ve výboru. Lhůta je 14 hodin 23.10. pro pozměňovací návrhy a mám ještě dvě poznámky. Jak říkala zástupkyně komise, tato zpráva hovoří o vzdělávání a roli vzdělávání, co se týče podpory hodnot, ale také co se týče podpory kulturního dialogu. Musíme najít eh, společnou řeč a zájemné porozumění. Nikdo se tady toho kulturního dialogu nevzdává. Je to něco, co už zaznělo. My víme, že i v krizi lze uplatnit celou řadu modelů a postupů. Není to jenom nutně mezikulturní dialog, ale ten pomůže předvídat určité problémy a my se musíme snažit najít cestu k těm, kteří by se měli ideálně zapojit. Nejde jen o formálně neformální vzdělávání, jak říkala Julie. Jsme moc rádi, Děkujeme vám moc a v tuto chvíli uzavírám dopolední blok, protože následuje zasedání koordinátorů. Vážení kolegové, uvidíme se odpoledne v 15 hodin. Čeká nás veřejné slyšení s výborem LIBE, prevence radikalizace, to je velmi důležité slyšení a já doufám, že se všichni uvidíme, že mohu počítat s vaší účastí, protože slyšení bude velmi zajímavé. V tuto chvíli vás prosím, abyste opustili sál. Začíná jednání koordinátorů. Vyhrazené jednání. Děkuji. Musíme zahájit okamžitě, prosím vás, opuste sál. Okay.